Kolegové, tak eh, navrhuji, abychom zahájili naši práci, přijmeme pořad jednání, jsou to jenom dvě drobné změny, jestli dovolíte, jednak po sedmičce, což je tedy dopis k mobilizaci Tak mohu připomenout, prosím, že toto je zasedá, zasedací místnost a nikoli v místnost pro soukromé rozhovory. Výborně, takže po bodě 7 Eh, přijmeme tedy dopis Tekiska uvolní prostředků pro IT na základ starosti Itálii, pro region Trento Alto je to naléhavá záležitost, výstavba budov a v bodě 13, co se týče hlasování a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti, jejich vstupu tak toto hlasování bude odloženo na příští schůzi Naopak bychom ale chtěli hlasovat o zprávě pana to jak se tedy předpokládalo. Takže doufám, že takto schvál, změněný pořad jednání je změněn. Dvojka, chci tady dát pár sdělení. Chci vám připomenout, že e, naše schůze je vysílána internetem a nikoli webstreamována, jak bychom mohli také říci. A chci vám také říci, ale asi jste se s tím už seznámili, že u bodu, který je pro nás naprosto zásadní, to je směrnice o pracovním čase, sociální partneři zahájili jednání, což znamená, že mají devět měsíců na to, aby nalezli schodu. A to předtím, než se my podíváme na to, o co jde. My jsme se na tom dohodli minulý týden na schůzi koordinátorů a budeme tedy sledovat, jakou cestu, jakými, jakým způsobem budeme moci sledovat tato jednání a hlavně být v kontaktu vzájemně. Poslední sdělení chci vám představit pana Robera Sepolta, který je novým správcem, novým administrátorem na sekretariátu pro zaměstnanost a sociální otázku. On byl na DG Emploi, je právníkem a je expertem v oblasti koordinace systému sociálního zajištění. Takže myslím, že skutečně nám bude velkým rádcem a pomocníkem. Vítejte. Určitě, <laughs> hlavně už posílíte tu mužskou část našeho sekretariátu, počet mužů mezi námi. Takže se dostáváme k bodu 3. Takže bod 3, což je hodnocení Evropské strategie zdraví a bezpečnosti při práci 2007 až 2012 v polovině období. A budeme tedy zkoumat kompromisní návrhy ze strany paní Karima Deli než jí dám slovo, chci upozornit eh, členy našeho výboru, zejména koordinátory, kteří jsou tady, že jde o velmi významný bod. Když se dívám na ty čtyři, pět věcí, které máme si v popředí zájmu v po následujících měsících, tak bych řekla, že opravdu tento bod patří k těm prioritním, protože je tu celková Eh, taková eh, atmosféra střídmostně, která tu, tu převažuje v Evropě. Máte slovo, paní Deli, prosím. Já ne. Voilà, pardon. Merci, madame la Děkuji, paní předsedající. 27 kompromisních eh, návrhů, které opravdu dosáhly výšin mých očekávání. Opravdu jsou to velmi podrobné pozměňovací návrhy jsem velmi spokojená s celkem těch návrhů. Eh, děkuji za práci s tínovým zpravodajům, kteří opravdu se do toho pustili s vervou a snažili se dosáhnout tohoto cíle. Cíle, který nám zítra umožní, abychom na tuto zprávu byli hrdí. Je to samozřejmě první fáze, protože je to tedy zpráva na půli cesty v rámci evropské strategie pro následující roky. Chci opravdu říct velké, velké díky stínovým zpravodajům i jejich asistentům. Byli velmi konkrétní eh, v tom, jak zareagovali na požadavky pracujících eh, která trvají, které trvají už velmi eh, dlouho. Týká se to zejména nemoci z povolání, prevence. A je tu snaha, skutečná snaha o to, aby už na zítří nikdo nemusel trpět, ať už nemocí z povolání či pracovním úrazem. Takže ještě jednou díky stínovým zpravodajům a já doufám, že členové výboru odhlasují tyto návrhy jako celek. Jenom upozorňuji kolegy na dva pozměňovací návrhy. První 148, který se snaží uvést v život jakýsi vyšší výbor Evropský inspektorů práce vlastně orgán, který by pomohl vysvětlovat eh, a objasňovat určitou problematiku, lépe koordinovat eh, legislativu směrem k členským státům a 48. Ten připomíná otázku bezpečnosti práce z hlediska subdodavatelů, také důležité. Paní Marky nejprve. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel eh, náš stínový zpravodaj zde není, protože je na slyšení, takže eh, jenom chtěla bych tady uvedla zprávu. Poslední týdny jsme o tom velmi hovořili a musí se tedy jednat v různých oblastech této záležitosti. Je to určitá závěs, zá, závazná legislativa společenství, to máme k dispozici v některých případech je ovšem lepší věci ponechat eh, národním legislativcům. A jsem ráda, že se dnes můžeme zabývat touto zprávou a máme tyto kompromisní návrhy. Máme tu různé evropské politiky, musíme eh, dospět ke kompromisu, máme tu statistiky, které nám umožňují skutečně poznat, jaké jsou priority. Zatím máme určité výhrady, co se týče obecných zájmů a obecných znění, ale Myslíme si, že třeba ta nanotechnologie a takové věci, které nás zajímají, bychom mohli rozvinout. Samozřejmě v otázkách prevence bychom rádi, aby ta opatření byla lépe zacílená a lépe podporovala tu otázku zaměstnanců zaměstnanosti. Máme tu tedy komunitární iniciativu pro ochranu pracujících na jejich pracovišti, boj proti riziku na pracovišti a jsem velmi ráda, že tu je specifický bod, který se týká černých seznamů, tedy pracovníků na černo. A vracím se k tomu, co jsem říkala na začátku, že totiž nové legislativy, tady musíme zůstat rozumní, využívat toho, co už existuje, Eh, opírat se o dobrovolné dohody sociálních partnerů. A stínový zpravodaj mě poprosil, abych eh, poděkovala paní zpravodajce stejně jako ostatním stínovým zpravodajům, protože to byly velmi plodné týdny, které máme za sebou. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω καλά νέα και κακά νέα. Mám dobré a špatné zprávy. Začněme těmi dobrými a pak přistoupíme k těm špatným. Takže ty dobré. Máme vynikající spolupráci, vynikající základní dokument paní Deli a výbornou spolupráci mezi jednotlivými poslanci asistenty a členy sekretariátu. Je to povzbudivé, když se podíváme, jak pracuje Evropský parlament, je to povzbudivé pro Evropu i její občany. Podařilo se nám nalézt mimořádně zajímavé kompromisy, které jsou zaměřeny na eh, VOZP. A nyní špatné zprávy. Tento teoretický dokument eh, přijmeme my zde, ale výbor také musí učinit nějakou iniciativu. Musí to dospět do každodenního života. Musí se to promítnout do každodenního života. A informace, které dostáváme, naznačují, že výbor má co dočinění s vynikajícími tématy, které budou rozhodovány zde v parlamentu, budou se týkat BOZP. A jak jsem již řekla, má πιο σημαντική. Γι' αυτό... Komise nemá eh, v úmyslu přistoupit legislativnímu aktu. Způsob, jak tady pracujeme, nabývá na významu a z tohoto důvodu se domnívám, že je nutné, abychom naléhali, aby komise přijala jasnou směrnici. Musíme tedy vyvinout nátlak na komisi, aby opravdu zohlednila všechny naše připomínky a jednala. A pokud jde o BOZP našich spoluobčanů. Příště, až se budeme eh, týk, eh, zabývat tímto tématem, doufám, že budu mít jen dobré zprávy. Děkuji. Nikdo jiný o slovo nežádá? Pan Becken? Neviděla jsem, že, že se hlásíte. Prosím. Aus gesundheitlichen Gründen kann ze zdravotních důvodů tady nemůže dnes být pan Bach a omlouvá se. Požádal mě, abych na jeho místě přečetl jeho stanovisko. Dovolte, abych poděkoval paní Deli za výbornou spolupráci. Díky této spolupráci stínových zpravodajů se nám podařilo uh, domluvit se na 26 pozměňovacích návrzích, eh, kde se každý najde znovu. Téma bezpečnost a zdraví při práci se týká nás všech a je zejména důležité zabezpečit bezpečnost pracovníků podle nejnovějšího stavu techniky, stejně tak jako nejnovější podmínky o nemocích z povolání. Jedině tak je možné zajistit dlouhodobě dobré podmínky pro bezpečnost a zdraví při práci. Jsem přesvědčen o tom, že tato naše práce přispěje k tomu, že příští strategie bude rovněž tak úspěšná jako ty strategie předešlé. Měl jsem také ještě přednést určité doplnění, které ne patří k této informaci pana Bacha a sice informaci o tom, že v problému problematického um, oblasti uh, kontraktů a subkontraktů, čili smluv a podsmluv, jsme nenalezli žádnou zhodu. Madame uh, yes, thank you. Uh, can I... Děkuji. Chtěl bych také poděkovat paní Deli za to, že zohlednila naše stanovisko a abychom mohli předložit to kompromisní pozměňovací návrhy. Když jde o nové technologie mm, a když zohledníme poslední výsledky výzkumu, souhlasím s posledním řečníkem je zde směrnice týkající se elektromagnetických polí a zároveň musíme zdůraznit závažnost všech těchto prvků, které najdeme v pracovním programu komise. A když je to pochopitelné, když se podívám, odkud pocházíte, ale existují dvě klíčové směrnice, které podle mého názoru by mohly být zohledněny ve zprávě pan Deli a pan Sarkas. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Paní poslankyně Rapty hovořila o určité pověsti, který, které kolují tady v naší sněmovně a sice, že komise se domnívá, že v tomto okamžiku krizového období nechce zaujmout nějaké rozhodné postavení pro příští strategii tohoto tématu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bylo by-li to jisté, pak práce, která vlastně reprezentuje práci našich kolegů, roku eh, by měla neúspěch eh, a vlastně by tato práce nebyla vůbec k ničemu. A protože tady máme zástupce komise, velice rád bych zdůraznil, že bychom si přáli, aby práce Evropského parlamentu bylo vyslyšeno komisí a pakliže nikoliv, pak by měli alespoň eh, přetlumočit panu komisaři, že socialisté přinejmenším mají obavy z toho, jak se k tomu komise staví. Ehm, au titre de la Commission, est-ce que l'un nous... Za komise přejete si jeden nebo druhý? K tomu něco podotknout, prosím? Ano. Pan Klak ještě chtěl požádat o slovo, o slovo. Chcete hovořit v této diskuzi? Tak dobře, máte slovo. A paní Moran taky. Děkuji. Paní předsedkyně, jsou zde dvě otázky týkající se dvou pozměňovacích návrhů. Nejprve Thomas Mann dvě, tři, kde aby práce v neděli byla omezena, stejně jako práce v noci a ostatní, nebo v jiný, v jinou nepříznivou dobu. Chci upozornit komisi, že to je všechno v pořádku. Eh, ta nedělní práce to je také velice hezké, ale je mnoho malých podniků, které vlastně přicházejí o peníze v neděli a měly by opravdu z toho velice nepříznivý, nepříznivé důsledky, kdyby se to prosadilo, zvláště v dnešní době, kdy je situace velice svízelná v mnoha odvětvích. 171. E, tady žádáme komisi, aby navrhla směrnici chránící e, lidi týkající se stresu při práci. To je způsob, jak zablokovat to, kteří vlastně vyzývají eh, nebo volají na poplach spíš. Je nutné, aby se o tom dalo hovořit se všemi zaměstnavateli, aby se tady nezablokovaly možnosti těch, kteří vlastně volají na poplach. Takže navrhuji tento pozměňovací návrh. Děkuji, paní předsedající. Jenom stručně, protože pan Becker hovořil jménem EPP a jménem e, George Bacha. Já bych osobně chtěla říct Karimě Deli, že opravdu si vážíme toho, že jsme mohli vyjednávat pozměňovací návrhy společně a že tady Pracujeme v duchu spolupráce a otevřenosti a to nám pomohlo pokročit ku předu v tomto velice závažném tématu. Na druhé straně bych chtěla zdůraznit to, že v současné době se připravují doplňující směrnice, že se všecko do tohoto textu nevejde ani do této zprávy o e, zdraví pracujících a především Eh, jde o zdraví pracujících, kteří jsou vystaveni elektromagnetickým vlnám. To bude eh, doplněk zcela zásadní k této zprávě. Domnívám se, že musíme ponechat volné pole působnosti, jestli to takto mohu říci, specifické směrnici a dát si velký pozor, abychom nezablokovali vše, co by se mělo z toho potom vyvodit. Já děkuji, vidím, že už že vím, že máte spoustu práce s směrnicí eh, o elektromagnetických vlnách. Já chápu vaše obavy, vážená kolegyně, říká paní předsedkyně nezávisle na všech specifikách, která jsou řešena v tom či onom textu, přesto v našem výboru a doufejme, že dospějeme k širokému konsensu, eh, Pocitujeme velkou obavu, co chce komise udělat s touto strategií, což je opravdový trumf pro Evropskou unii v období, kdy zjevně nevidím jediný důvod, abychom e, tu strategii opustili. A proto tedy e, se obracím teď na komisi Možná, že byste mohli odpovědět na naše obavy a máte-li ještě cokoliv, co byste doplnili k tomu či onomu aspektu našeho vyjednávání. Ne, abyste nám dali stanovisko, ale spíše abyste nás informovali, jestli tam jsou některé aspekty, které ještě chybí, aby to členové výboru dokonale pochopili a abyste nám také řekli, co eh, vypadá více než eh, jenom takové řeči, pokud jde o eh, úmysly předsedy komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tato strategie byla schválena a počítá se také s tím, že se bude připravovat další strategie, která bude vlastně následovat na to, Eh, kterou jsme připravili a právě tato zpráva bude také použita s dalšími prvky eh, pro přípravu této nové strategie. V současné době já tedy eh, nevím nic o té pověsti, o té fámě, která tady koluje, ale samozřejmě, jakmile se něco, to, co mohu říci ve jménu komise, že to byla práce a plán, který byl schválen a komise chce samozřejmě také si vyslechnout názor parlamentu k tomuto tématu. Paní Deli. Já jsem se chtěla vrátit k dvěma zásadním bodům. Nejprve bych ráda připomněla eh, k subkontraktům, k A Ráda bych řekla, že to se týká pozměňovacího návrhu 48 eh, a myslím, že doufám tedy, že to schválíme eh, zítra při hlasování. Zaznělo tady již, že je třeba absolutně chránit všechny osoby, které čelí v rámci určité hierarchie tomu, že by mohly být vystaveny novým rizikům, či zhoršení zdraví. A pozměňovací návrh, ten kompromisní, eh, vlastně má právě tento cíl, pane Bekere. Eh, možná, že jste to pochopil naopak, ale rád bych vám připomněla, že tento kompromisní návrh, eh, zejména to, čemu se říká kompromis T, je skutečně v duchu toho, co vy jste řekl, protože je absolutně nezbytné chránit tyto pracovníky. A chtěla bych vás ujistit, drazí kolegové, eh, že z titulu zpravodajky této strategie rozhodně nepřipustím, aby práce, kterou jsme vykonali a která je skutečně dobrá práce, Eh, že skuteč, kde skutečně chceme zacílit tuto strategii pro bezpečnost a zdraví při práci a nespustíme to ze zřetele, protože to je velice akutní záležitost. Rozhodně nepřipustím a budu dávat velký pozor na to, co udělá komise. Děkuji mnohokrát. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. To znamená, že jsme uzavřeli debatu k tomuto tématu a budeme o této zprávě hlasovat zítra. E, nyní se dostáváme k bodu 4. E, statut Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Zpráva pana Gigolda. Máte slovo, abyste nám představil pozměňovat, kompromisní pozměňovací návrhy. Well, this is, uh, thank you very much, President. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jedná se tady o disku, nejedná se o diskuzi o nad pozměňovacími návrhy, jistě nemusím teď zdlouha představovat, ale předem bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Měli jsme skutečně výborné schůzky a Myslím si, že jsme měli také nového člena zelených, a nevím, jestli zůstane zelených nebo k ECR, ale byli tady pánové, eh, kteří skutečně tvořili výborný tým, vedli jsme dobrou výměnu názorů a myslím si, že se nám podařilo nalézt kompromisní návrhy, se kterým budou frakce moci souhlasit tady bylo, byly nějaké problémy s kompromisními návrhy, pan Helmer, a to je třeba zmínit z ECR, ale jinak si myslím, že, jsme, že mohu konstatovat, že jsme si především zajedno v tom, že chceme podpořit sociální ekonomiku v Evropě, především s ohledem na pracovníky ve jménu statutu evropských družstevních společností, ale i na tento rámec. Eh, minulý týden se konala velká konference, které se zúčastnili také pan Barroso, pan Dali i pan komisař Barnier. Bylo tam 800 účastníků eh, z sociální oblasti a také ze solidární ekonomiky a pro mě to bylo nesmírně zajímavé, protože i na komisi se šíří duch ochoty učinit více a naše zpráva eh, přichází skutečně z různých důvodů v pravý čas, protože můžeme předkládat konkrétní návrhy, jak by mohla komise právě posílit takovou sociální a solidární ekonomiku, která by mohla přispět ke stabilnějšímu a odpovědnějšímu zaměstnávání v Evropské unii. Vlastně to nebylo problematické dohodnout se na kompromisních návrzích, protože duch e, spolupráce a zároveň vlastně poselství této zprávy e, je naprosto jednotné pro všechny. Já teď nebudu číst všechny kompromisní návrhy, frakce to diskutovaly, já teď spíše čekám na připomínky kolegů a stínových zpravodajů. Ale domnívám se, že skutečně s touto zprávou přicházíme v pravý čas a velice se také těším, že si vyslechnu názor komise. Možná, že bychom mohli využít čas k tomu, abychom dali i slovo komisi, abychom se dozvěděli, co si komise o této zprávě myslí a co hodlá dělat s našimi doporučeními. Děkuji. Paní Markeli. Thank you, Madam Chair. Very briefly, uh, Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně. Eh, stínový zpravodaj, pan Murphy tady nemůže být, děkuje eh, za spolupráci, za celkový přístup, globální přístup k problému. Myslím, že to, co bylo tady vysláno komisi, je naprosto jasné. Paní Renier? Děkuji mnohokrát. Eh, já nebudu tady obšírně hovořit, chtěla jsem poděkovat panu zpravodajovi za velice konstruktivní spolupráci a Zjevně jsme skutečně vycházeli ze stejných cílů a proto eh, nebylo tak obtížné vypracovat společně konstruktivní kompromisní návrhy. Pro mne bylo zejména důležité dostat do té zprávy Problém eh, evropských družstevních společností, který nespočívá v podílu či spolurozhodování zaměstnanců, ale v tom, že tady je určitý konstrukt, který je roztříštěn, protože existuje vlastně 27krát. A to je vlastním problémem a nikoliv problém spolurozhodování. A proto jsme se snažili do kompromisních návrhů vnést konstruktivního ducha. Myslím, že se nám to také podařilo a k tomu již nemusím nic připojovat. Merci. Děkuji mnohokrát. Pan Sogor, chcete také vystoupit? a Děkuji za slovo. Mám určitou zelenou kartu, ale to neznamená, že patřím k zeleným. Takže teď jsem mezi, sedím mezi zelenými, to je pravda, ale dále spolupracujeme s EPP a zcela souhlasí s tím, že to je spolupráce velmi pozitivní a souhlasíme tím pádem s kompromisními návrhy. A pro nás, kteří přicházíme z východní Evropy, je to opravdu mimořádně důležité. Lituji, že to není zpráva z vlastní iniciativy. Bylo tu hodně kompromisů během tohoto století, co se týče družstev zejména. A doufám, že to mé zemi umožní, aby opět byla dána důvěra těmto družstvům. Děkuji za komisi možná někdo bude chtít zareagovat. Asi jste se seznámili s těmi pozměňovacími návrhy. Všechno v pořádku, ano, souhlasíte s parlamentními návrhy, se všemi dobře. Kdo mlčí, souhlasí. A máme naději tedy, že všechny eh, naše návrhy převezme Evropská komise jako své vlastní možná určitý návrh, jestli dovolíte. Rád bych, možná se o tom bude hovořit mezi koordinátory, ale možná bychom mohli, protože je tu konsenzus, možná bychom mohli tedy udělat jakousi výměnu s komisí, asi výměnu názoru, abychom věděli, jak pokračovat v duchu této zprávy, až bude odhlasována na plenárním zasedání, protože je to zpráva z vlastní iniciativy a musíme tudíž postupovat trošku jinou metodou, aby se jí přidalo na váze. Dovedu si představit, že fiktivní zpravodajové se k vám připojí a poskytnout tu poprodejní službu. Takže určitě eh, se k tomu v parlamentu dostanete. A myslím si, že to svým způsobem doplní a ještě osvětlí práce, kterou budeme mít u vzájemných pojišťoven, na které budeme pracovat protože v podstatě ten statut eh, družstev pomůže vysvětlit ten náhled na ty vzájemné pojišťovny a myslím si, že to budou dvě strategie paralelní, které bychom mohli spustit a bylo by to dobré jak vůči komisi a radě, protože víme velmi dobře, že často míváme problémy spíš na úrovni rady. Tak pokud eh, nejsou další připomínky, uzavírám tento bod a kompromisní návrhy takto vypracované odhlasujeme při hlasování zítra. A tím se dostáváme k bodu 5 a přeskumu pozměňovacích návrhů, kompromisních návrhů. Je to téma podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Naše Spravodajka je paní Lisa Jakonsary, naše navrhovatelka. Dnes tedy projednáváme kompromisní návrhy a odkládáme ale hlasování. To proběhne teprve 5. prosince, dovolíte-li. S tím samozřejmě, že výbor jury dnes odpoledne schválí stanovisko taky stanovisko k tomu právnímu hledisku a to na základě toho, co odprezentuje náš výbor. Ale myslím si, že paní navrhovatelka by to mohla okomentovat sama. Jak říkám, doplňuje to to, co je vypracováváno v rámci tedy těch pozměňovacích nebo kompromisních návrhů. Máte slovo. Jo, kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Děkuji, paní předsedající. Čekali jsme dost dlouho na eh, toto stanovisko z výboru Jury, takže bych potom položila několik otázek komisi. Budeme postupovat eh, pokud možno co neuspokojivějším způsobem. Tak tady byl jeden problém a to je odvětví stavebnictví. Jsme si plně vědomi toho, že v Evropě Eh, ve stavebnictví je to opravdu divoký západ, pokud jde o směrnice pracovní doba, eh, tak je nutné, aby nás vyslechli sociální partneři, zástupci zaměstnanců i eh, zaměstnavatelů. Vyslechla jsem jejich očekávání a jednomyslně řekli, že odvětví stavebnictví bude vyloučeno z této e, směrnice a to je jednomyslný návrh. Nemáme k tomu žádný kompromisní návrh, protože je správně odůvodněn tento princip, že žádný, žádný odvětví by jednostranně neměl být vyloučen z této směrnice. Plně chápu toto stanovisko a měli by ta dvě stanoviska být nejbližší budoucnosti být nějakým způsobem smířena. Rovné rovný přístup, to je spíše e, filozofická otázka, je to takový základ pro tuto směrnici. A což bylo velice e, jednomyslně podporováno jako princip proto eh, zkouše, zkouška nebo zkoumání eh, všech kompromisních návrhů mm, eh, probíhalo dobře, především pokud jde o jednotný přístup mužům a ženám. Ale jak to uskutečnit? Zůstává tady stále politický problém i problém právní v této oblasti. Dále co bychom mohli udělat na základě této směrnice, jaký by byl statut dělníků a pracujících v sociální oblasti. Musíme respektovat bilaterální dohody nebo e, zákonodárství EU. A pokud jde o odvody, respektuje se země původu nebo e, jde o zemi, kde je vlastně ten zaměstnanec kryt sociálním pojištěním. Proto se obracím na komisi. Jak tedy komise se dívá na vztah mezi evropskými právními předpisy a bilaterálními předpisy? právními předpisy. Kde je priorita a má, máme se na to dívat z hlediska národního, vnitrostátního, můžeme něco získat z těch bilaterálních dohod, anebo máme spíše respektovat evropskou eh, komunitární legislativu. Tady je tedy velký problém, velká otázka a potom velmi stručně všechny tyto definice, o nich jsme již jednali, jakým způsobem se definuje eh, ředit učitel, expert a máme dosti eh, jednotnou, eh, máme dosti jednotný názor. začlenění stážistů do té eh, směrnice, to zůstává stále vágní? A nyní pokud jde o stážisty, ty už jsou v návrhu směrnice a také mezi stranami které vyjednávali, panuje jednomyslnost. To je tedy e, výsledek, postoupili jsme ku předu, teď potřebujeme tu práci dotáhnout do konce, spíše v pozitivním duchu. Vycházíme ze strategie prodej-prodej a to znamená, budeme mít Evropu, která, eh, která se bude spíš být eh, na eh, technologickém know-how, lidé, kteří mají hluboké znalosti a odborné kvality. Tady máme spoustu otevřených otázek a očekáváme stanovisko komise k těmto principiálním otázkám. Děkuji. Paní Pusel? my, my máme v úmyslu, aby pracovní trh postoupil ku předu v Evropě. Máme znalosti, máme know-how a Evropa je také, tady vedeme pokus, jak likvidovat byrokracii nebo ji snížit a na úrovni ředitelů, expertů, stážistů na nejrůznějších úrovních. My jsme zpracovali eh, kompromisní pozměňovací návrhy, prostudovali jsme je bona fide v duchu spolupráce. Práce ještě není dokončena, očekáváme právní základ, stanovisko výboru, eh, stanovisko komise a výboru jury. Eh, doufejme, že základ nebude změněn, ale očekáváme potvrzení. Velká otázka, pokud je o tuto směrnici Eh, a nyní pokud jde o směrnici eh, vysílaných pracovníků nebo převáděných pracovníků, já tady mám pochybnosti. Vydrží to během celého tohoto procesu, ale nicméně bychom měli tu otázku začít předkládat jako skupina. To je vlastně takový výchozí bod jak to řekla moje eh, kolegyně ze stejné země tady, eh, dobré, dobrý kompromis, dobré formulace se naleznou snadno, ale problematický problém je následující. Ve skupině EPP nechceme vyloučit žádný specifický obor, žádné odvětví ve směrnici, protože by to mohlo vytvořit precedens. Ale máme schopnosti k tomu a jsme připraveni tu otázku prostudovat z hlediska subsidiarity a nalézt odpovídající formulaci. Rovnostářský přístup, vše, co představuje výhody v pracovních smlouvách, to musí být princip, kde nalezneme společné zaměření, ale pokud jde ty ostatní otázky týkající se sociálního zabezpečení, bilaterálních dohod a nařízení 883, sociální zařízení a, aplikace, a jeho aplikace, to zůstává otevřeno a myslím si, že když budeme dobře spolupracovat o duchu otevřenosti, dospějeme ke zdárnému konci do, v prosinci. Děkuji. Chci ještě dodat eh, něco k tomu, co řekla zpravodajka. A já jsem to zmínila, když jsem jí dala slovo, jestli si dobře vzpomínáte, koordinátoři si přáli obrátit se na výbor pro právní záležitosti, aby ověřili právní základ, na němž spočívá tento návrh. A e, výbor pro právní záležitosti potvrdili tedy toto stanovisko a ne, Eh, některak naši žádost dále neskoumala. Přál by si promluvit zástupce komise. Oui, oui, c'est pour ça que je leur propose de, de prendre la parole. Hein? Prosím, můžete se ujmout slova, ano? Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poblahopřát k tomu to pokroku, a ráda bych eh, odpověděla na otázku, která zde byla předložena. V návrhu, který jsme předložili, jsme opravdu počítali s celoevropským režimem, ale zároveň jsme ponechali určitou pružnost pro bilaterální dohody. E, já samozřejmě, mohou tady zůstat bilaterální dohody, eh, které jedno, jakmile se ocitnou uvnitř podniků, by mohly vyřešit problémy země, pracující ze, ze země, z jejich zemi původu. Možná, že bychom mohli vyloučit některé obory a Vím, že stavebnictví je opravdu choulostivá záležitost s těmi definicemi, protože jde o osoby e, silně zacílené, to jsou manažeři a specialisté, tak nevím, jak odpovědět e, na tuto nejistotu. Je tady velká podobnost mezi těmi, kteří jsou e, převedení v rámci společnosti a kteří jsou převedeni do třetích zemí. Tady skupina, tady komise nechtěla favorizovat tuto skupinu lidí, podle stejných pravidel jako ve směrnici eh, po vysílá, o vysílání eh, pracujících. Myslím, že tady jsou problémy formulace a chcete jít v tomto směru, možná, že bych vás mohla odkázat na směrnici týkající se jednotného povolení. A myslím si, že pokud jde o pracovní podmínky, tak je to obecně sformulováno. Samozřejmě komise zůstává na svém původním návrhu pokud jde o pracovní podmínky. Děkuji. Madame la Paní navrhovatelko, uspokojuje vás tato odpověď? Děkuji. Paní předsedkyně, myslím si, že bychom mohli být ještě ambicioznější v tom smyslu, aby evropská legislativa logicky navazovala mezi jednotlivými směrnicemi, aby tu nebyly různé výklady, aby se nelišily ty definice, ty obsahy, aby definice nebyly příliš různé. My máme přece už single promit, to už jsme schválili. A myslím, že se to docela uplatnil v praxi. Možná bychom to měli vzít v úvahu a také dodržet ducha toho textu, abychom se vyhnuli různým jaksi přizpůsobením v různých eh, eh, textech, normách. Co je tedy prioritní? Evropská legislativa nebo bilaterální dohody? Nemůžeme přece všechno aplikovat různými způsoby. Komise, chcete se k tomu ještě vyjádřit, odpovědět na tuto poznámku? Ne, dobře. Tak si poznamenejte, prosím, poznámky naší paní navrhovatelky. Předpokládám, že to bude převzato ve stanovisku, o kterém budeme hlasovat 5. prosince. Nyní bod 6 a je to pan Koferaty z podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání a sice kompromisní návrhy. Tak máte, pane zpravodaji, slovo, pane navrhovateli. Děkuji. Paní předsedkyně, já chci poděkovat fiktivním zpravostínovým zpravodajům za ducha spolupráce, protože je to téma, které, které je skutečně velmi složité. My jsme se pokusili eh, společně vypracovat eh, jako navrhovatel a stínový zpravodaj ve výboru Libe text, který bude plnohodnotný. Možná, že to bylo něco delší než obvykle, ale domnívám se, že ty výsledky stály za to a že se na nich shodneme daleko snadněji, než kdybychom každý bojovali na svém písečku. Došli jsme ke kompromisu prakticky u všech otázek, které spadají pod směrnice. Jsou to řešení, která podle mého názoru umožňují, abychom řekli, že máme před sebou hypotézu, která zabrání tomu, aby sezónní práce byla předmětem sociálního dumpingu nebo aby se proměnila v jakousi kum, kumulaci norem, která jenom bude zhoršovat soutěž mezi podniky. Já myslím, že ten cíl směrnice je velmi důležitý. Je tu snaha zaručit práva osob, mm, osob, které jsou objektivně velmi slabé, protože pracují daleko od domova. A na druhé straně jde také o to, abychom se vyhnuli tomu, že pracovně právní vztahy bude podnik využívat jako určitý nástroj pro eh, konkurenci, pro soutěž. A proto jsme měli možnost najít eh, určité sektory, eh, vidět, jak vypadá délka smluv na dobu neurčitou, určitou, jak se zajišťuje také důstojné ubytování jak se zachází s těmito osoby, aby to bylo rovným způsobem, jak je to mezi těmito pracovníky a pracovníky, kteří jsou státními příslušníky EU, e tedy států EU ať už půjde o otázky mzdové či e, sociální ochrany. No a aby to všechno mělo hlavu a patu, což je velmi důležité, samozřejmě jde i o kontrolu postihů. Jde o kontrolu z obou, jako ze dvou hledisek, to znamená dodržování norem, ale i ty Eh, odrazovací taktiky nebo postupy v našem případě. Protože normy tohoto druhu musí doprovázet eh, taková opatření, pak, když ta opatření, tedy, nebo ta, ta, ty opatření nejsou dodržována, tyto normy nejsou dodržovány, taková opatření, aby nevznikly možnosti neuplatňování těchto norm, čili vznikala tu možnost práce na černo a víme, jak to s prací na černo vypadá v některých zemích. A také musíme brát tedy v úvahu určité situace, ono to není dáno jenom vůlí eh, navrhovatele či stínového zpravodaje, eh, ono něco je také omezeno eh, samotnými směrnicemi, jejich limity a myslím si, že tato omezení postupně během diskuse vymizí, aspoň během té první diskuse, zejména na radě. Proto se tak moc neobávám, nedělám si starosti, jsou-li tu určité drobnosti, na kterých se ještě neschodneme. Já myslím, že se to vylepší, zejména se jedná o rozsah působnosti, kdy směrnice o e, vysílání pracovníků. Ta se netýká podmínek vstupu či pobytu státních příslušníků třetích zemí, čili se netýká sezónní práce, ale zase směrnice o sezónních pracovnicích jasně vylučuje nehovoří o vysílaných pracovnicích, čili tady něco chybí. Ale to je skutečně z důvodu obsahu těch směrnic. A my jsme to, se to snažili vyřešit určitým kompromisním návrhem, který by nám umožnil vyjednat celou záležitost s radou za co nejlepších podmínek, abychom v druhé fázi mohli jít nebo nějak způsobem, nějakým způsobem řešit tento nedostatek. A tak se domnívám, že tímto způsobem bychom mohli při zítřejším hlasování najít řešení. Máme tu ten kompromis. Všechny kompromisy byly předmětem širokého konsenzu a myslím, že zbytek práce pak bude záležet na jednáních s radou. Tak, abychom při závěrech eh, dlouhodobé práce to bylo všechno jasné, aby to nemohlo, nemohlo být vykládáno různým způsobem, protože špatné vyložení norem pak vede k nedodržování těchto norem. Je jasné, že ten cíl je velmi ambiciozní, nebude lehké jej dosáhnout, ale my jsme se o to pokusili a budeme i nadále. Jsou-li tu ještě určité nejasnosti, nepřesnosti, můžeme o tom ještě hovořit. A za sebe jsem naprosto připraven vše vysvětlit, objasnit, bude-li to nutné. hlavně u tohoto bodu, kde jsme skutečně museli udělat velký kompromis a konsensus. Cílem je, aby se k té normě na konci cesty připojilo co nejvíce lidí a já děkuji stínovým zpravodajům, stejně jako všem kolegům, kteří přispěli při vypracovávání této zprávy, protože téma je naprosto zásadní ze sociálního hlediska a proto to také trvalo tak dlouho a myslím, že to je správné. Paní Tyrenen nejprve. Děkuji. Především děkuji panu navrhovateli za vynikající práci. My zelení jsme celkem velmi spokojeni s výsledkem a domnívám se, že minule na naší schůzi jsme se shodli na balíčku Samozřejmě, že jsou tu věci, které se nám líbí hodně, pak něco to trošku méně, ale takový je život, to je normální při jednáních, u něčeho člověk musí ustoupit, u něčeho naopak něco získá. Podle zelených by to šlo ještě vylepšit celá ta směrnice, ale celkově jsme s výsledkem spokojeni. A já doufám, že všechny frakce budou spokojeny s tím základním kompromisem. Čtyři věci nám zvláště leží na srdci, hovořili jsme o nich během času, to je ten princip rovnosti, zacházení, ten jsme potvrdili. Potom máme výborný text, co se týče bydlení, ubytování a také co se týče postihů za výbor specifikujeme, které jsou ty sankce vůči zaměstnavatelům. Hovoříme také o subprodavatelích a také o určitém dohledu inspekci. To je zdůrazněno v dokumentu. My bychom byli rádi ještě přitlačili, měli třeba procento 20-30, máme tam číslo nižší, ale celkově mohu říci, že jsme spokojeni a jsme rádi, že se tu o monitorování a kontrole hovořilo. Protože můžeme mít, jak chceme, tlustou normu, ale pokud to nebudeme monitorovat, tak se nic nezmění. Tudíž jsme velmi rádi, že za ty čtyři body a podpoříme konečný výsledek. Doufám, že všichni budou souhlasit. Děkuji mnohokrát. Pan Valdasar a potom pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že jsme tady opravdu vykonali dobrou práci, zejména u tohoto tématu, které je tolik obtížné, protože zde máme vlastně dvě výzvy, eh, trochu protichůdné. Na jedné straně ochrana pracovníků před vykořišťováním, využíváním a nedostatečným placením a, a také odstranění nelidských pracovních podmínek. A na druhé straně bylo třeba postarat se o to, aby sezónní zaměstnanost skýtala také podmínky eh, nejenom v oblasti charity, ale vlastně, aby zahrnovala všechny sociální oblasti a aby sezónní pracovníci mohli požívat sociální výhody či výdobytky sociální sítě v respektivních státech. Tato byla, bylo třeba docílit určité rovnováhy to byl naprosto jasný cíl. Vypracovali jsme 22 kompromisních návrhů a velká část z nich, eh, myslím si, nalezne shodu. Naposledy jsme řešili mm, ještě zásadní problém, který se nám podařilo vyšetřit, a sice, aby se tady nesměsovali vysílání pracovníci a sezónní pracovníci protože tady samozřejmě proto platí jiné legislativní předpisy. Za naši stranu máme ještě dvě otevřené otázky. A sice za prvé se to týká no, písmena je tam, kde se jedná o práva a pokrytí sociálního pojištění, eh, kde to závisí na době pobytu. A pak, jak se propočítává podle toho, kterého sezónního pracovníka. Tady by mohlo být určité riziko nejasnosti. Tady by se to mohlo nějak plést dohromady. To znamená, že členský stát by mohl být donucen zavádět ještě další mechanismy, což by znamenalo spíše zkomplikování věci. A potom kompromisní návrh B, kde v angličtině stojí nail, čili že tady není možné rozlišovat dva horizontální přístupy, a sice zaměstnavatele a nějakého podzaměstnavatele či subzaměstnavatele. To si myslím, že bychom tady neměli mít. Například ehm, ve směrnici 2056 ve článku 8 je jednoznačné vyčíslení úloh mezi zaměstnavatelem a sub zaměstnavatelem čili subdodavatelem a mm, myslím si, že tady by to bylo třeba ještě více vyjasnit. Není logické, aby e, zaměstnavatel, který vůbec netuší, e, co dělají e, subkontraktovaní pracovníci, potom vlastně za ně musel odpovídat. Myslím si, že tady bychom se měli pokusit to do zítřka ještě vyřešit, jinak jsme spokojeni s prací, která byla vykonána. Ale rozhodně bychom chtěli, aby tyto dva aspekty byly do zítřka ještě objasněny. Pan Tomas Mann a poté paní Markin. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, domnívám se, že se vykonala dobrá práce a tak jako u mnoha kompromisních návrhů se nakonec ukazuje, že doufejme společně budeme moci upravit něco, kde je řada kompromisních návrhů, kde jde o substanci pan Baltazar na to už e, upozornil, měli bychom tady skutečně rozlišovat sezónní pracovníci na jedné straně a vysílaní pracovníci na druhé straně. To se velice často smíchává dohromady. Tady došlo k prvnímu kroku, už to je důležité, jistě v určitých kompromisních návrzích, ale z tohoto aspektu bych rád ještě jednou položil otázku. Pane Koferaty, jak to vypadá s mým pozměňovacím návrhem 106? Ten jsem nikde nenašel a nebo e, je zahrnut ve znění jiného kompromisního návrhu. Já jsem upozornila na to, že by členské státy měly mít možnost odmítat žádosti neodpovídají-li podmínkám zaměstnání těch, kteří e, jsou příslušní pro udělování této práce. Této práce. Já jsem teď velice pečlivě se podíval na všechny pozměňovací návrhy kompromisní, ale moji 106 jsem nikde nenašel. A nebo jste ho prostě dali na nějaké jiné místo, to by mě velice zajímalo. Jinak u dalších pozměňovacích návrhů nemám žádné problémy. Pan kolega Baltazar již upozornil na ten bod je. Tady máme skutečně veliký otazník, ale možná, že by se to dalo vyjasnit společně do zítřejšího hlasování. Takže za prvé 106. Jinak chápu, že ne všechny mé pozměňovací návrhy mohou být podpořeny, ale kolegyně a kolegové udělali velice dobré návrhy, s nimiž mohu dobře žít. Takže ještě jednou prosím, jak je to s tou 106? Takže navrhuji, aby až nakonec zareagoval pan zpravodaj, až proběhne kolečko připomínek. Takže paní Markin. Um, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla velice poděkovat panu zpravodaji a všem a mým spolupracovníkům za její eh, veliko, za jejich velikou námou tohoto kom, vypracování kompromisních návrhů. Domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout mnoha Teď bych navrhla jenom několik bodů. Kompromis A a je, to je vlastně stejný bod v těch kompromisních návrzích, stejné téma, protože tady se jedná o otázku, zda to celé bude spadat pod směrnici o vysílání pracovníků či pod směrnici o sezónním zaměstnávání. Buď jedno nebo druhé. Domnívám se, že tady to souvisí s tím, že sezónní zaměstnanci možná mohou být i vysláni, ale jsou-li vysláni, tak budou spadat pod směrnici o vysílaných pracovnících. Pak jsme měli ještě pochyby u poslední věty u A a u J Máme pocit, že to skutečně není doposud jasné. Možná by nám k tomu mohla také něco říci komise. Jak ona posuzuje situaci, zda má dojem, že je to jasně formulováno. Čili my si přejeme, aby to skutečně bylo naprosto jasné. Ale nejsme si tak jistí tím, že to, že to jasno už tady v tom tak panuje, v tom, jak to tady stojí kompromis F eh, k rovnému zacházení, nakládání, s tím souhlasíme, vždycky taky. A potom ještě dvě poslední připomínky. Kompromisní návrh S. Ten se týká článku 16 a to je vlastně jádro celého tohoto předpisu, kde se pod bodem 3 jedná o sociální zabezpečení, to je také ve článku 3 eh, ve směrnici z roku 2004. My jsme se zasadili o to, aby se sem dostala jedna věta when based on the employment activity for the seasonal worker. Nejsme si jisti, zda to bude akceptováno, ale my bychom tady rádi řekli, že eh, zaměstnanecké aktivity sezónních pracovníků by zde měly být zahrnuty s dávkami ze sociální oblasti. Mělo by to být pokryto. My se domníváme, že tady existuje určité propojení těchto dvou aspektů. Potom ke kompromisnímu návrhu H rozhodně podporujeme, že členské státy se musí postarat o to, aby mm, vnitrostátní předpisy e, měly také odpovídající regule pro e, inspekce, aby je mohly účinně provádět. A pak je tady napsáno, výsledky předešlých inspekcí by měly být zhrnuty pro účinné prosazení směrnice. No to jde pro nás příliš daleko. To tedy je mes, za níž bychom nechtěli jít, protože to jsou dodatečné úlohy pro členské státy. A pak, když příslušné úřady naleznou odpovídající možnosti a odpovídající pracovníky pro inspekce, jsme toho názoru, že to by bylo naprosto postačující a již by nebylo nezbytné klást další požadavky na členské státy. A potom bych ráda ještě eh, požádala komise, aby nám řekla něco k bodům A a J. Domnívá se komise, že tím, jak to tady stojí, situace vyjasněna či nikoliv? a chtěla jsem velice poděkovat panu zpravodaji za jeho velikou snahu pro dosažení zhody na touto zprávou. Děkuji a nyní další. Děkuji, paní předsedkyně. To je ten typ eh, zprávy o směrnici, eh, sdělující naší, našim spolupčanům, že k něčemu jsme ale nesmí se nic přehánět. Práce, která byla eh, vykonána a i ty kompromisní návrhy jsou nesmírně pozitivní, je vždycky možné něco k tomu dodat. Eh, ale můžeme o tom diskutovat velice dlouho. Paní Marky to řekla, že věci jsou daleko eh, složitější, protože člověk může být sezónní pracovník a zároveň převedený pracovník. Takže já bych chtěl poděkovat za tu zprávu jako celek. Jednota v rozmanitosti. A nyní paní uh, e, Jakonsary. Eh, I did a mistake on your name because... Tady došlo k omylu ve vašem jménu. Máte slovo. pro eh, mnoho lidí je svízelné jméno vyslovit, ale ráda bych řekla, pře, přejdu na polštinu. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych podpořil la eh, kolegy, kteří uh, hovoří o je a H, o těchto kompromisách, které jsou málo srozumitelné práce na se snaží vyloučit vyslané pracovníky eh, do podniků, které mají sídlo v třetí zemi, pokud je o kompromis. Je ta, pos, ta poslední část restituce sociálního zabezpečení. Jsou země, kde tento systém proplácení neexistuje. Čili bychom mohli vytvořit problémy, kdybychom tento systém zavedli do zemí, které to nemají. Čili tuto, tuto klauzuli bychom měli vynechat. Děkuji. Takže jsme skončili se seznamem řečníků. Přeje si Evropská komise k tomu něco dodat. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom abych zodpověděla jednu z těch otázek, která byla předložena pokud jde o e, úvodní ustanovení 9, článek 2, e, e, kde se hovoří o vysílání pracovníků a kde se zmiňujeme také o směrnici týkající se sezónních pracovníků. Je tady riziko zmateč, zmatení, protože Eh, ty eh, vyslaní pracovníci jsou vyloučeni z té směrnice a pak když mm, eh, ale zase se tato směrnice aplikuje na jiné případy. Když se podíváme na sezónní pracovníky, když se týká tato směrnice, oni mají přímý kontrakt, přímou smlouvu se svým zaměstnavatelem. Děkuji. Pan zpravodaj. Ringrazio e relatori ombra per le já chci poděkovat všem kolegům a e, stínovým zpravodajům za připomínky. Jak jsem řekl, máme trochu času, abychom vše vylepšili, abychom ten text, abychom dospěli v tomto textu co největšímu konsensu. A tady bych se na chviličku rád vrátil k některým otázkám, které tady byly předloženy. Nejprve, pokud jde o, o pole působnosti. je možné určit text mezi stínovým zpravodají a vyřešit problém. E, ten problém vyplývá ze znění obou směrnic. Podle mého stanoviska e, vyslaný pracovník nemůže být sezónním pracovníkem, ale můj názor není rozhodující. Rozhodující je samotný text směrnic. Proto si myslím, že je důležité, abychom našli takové řešení, které by vyloučilo eh, některé pracující z obou směrnic. Prostě, a že může se stát, že některý pracovník nebude pokryt žádnou z těch směrnic. Eh, mluvíme o nesmírně nízkém počtu eh, pracujících, ale když jde o právo a jde o deset nebo o milion lidí, tak by tady neměl být žádný rozdíl. Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom se měli snažit a že to je možné, snadné dokonce. Měli bychom se snažit, abychom dospěli k takové formulaci, která nám e, umožní při vyjednávání se obrátit na radu a vyřešit jednou provždy tento malý e, incident, K němuž došlo při eh, sepisování obou směrnic. A když se podívám na další připomínky, například pokud jde o kompromis eh, G, to je velice dlouhý kompromis, kompromisní návrh. Bylo by nutné se pokusit jej zestručnit, ale někdy Eh, jak se to zestruční, vznikne problém jiný. Především, když jsme nuceni používat mnoho jazyků, které v podstatě nemají mnoho společného navzájem. Myslím si, že základ tohoto kompromisu návrhu, a myslím si, že se na tom dohodneme, eh, tento typ pracujících pracovníků by měli mít by, by prostě měli mít možnost uplatňovat svá práva, která budou uznána. A stejně tak pracující, kteří budou ve stejné konfiguraci, to znamená sezonní dělníci ve stejné zemi. Chceme-li syntézu, která nepoškodí politickou linii, jsme se všichni dohodli, tak jsem plně připraven hledat než zítra dospějeme hlasování, eh, ideální formulaci. Před chvílí jsem řekl, že někdy dochází k nedorozumění, které vyplývají z přehnané snaze o syntézu. Vezměme to, co řekl pan Baldasáre, pokud jde o kompromis D, týkající se zodpovědnosti zaměstnavatele a e, zodpovědnosti subdodavatele. To pozorování je zcela relevantní, já s ním musím souhlasit. Problém je v tom, že v té syntéze to, že vlastně tady používáme víc jazyků, nám celou úlohu neusnadní, co je úplně jasné v italštině, protože podivem, protože italština není vhodná pro syntézu co je srozumitelné v italštině, se stává v angličtině velice dvojznačné. Pokusím se to říct zcela jasně a pak uvidíme, co s tím můžeme udělat v písemné podobě, aby tomu všichni rozuměli. Zaměstnavatel Když zaměstnavatel je eventuální smluvní partner, nemá stejné zodpovědnosti, protože když někdo zcela bona fide nemusí aplikovat nějaké pravidlo, protože informován nebyl. A e, to je, je to ten, kdo podepsal tu dohodu, anebo může spáchat tento přestupek či trestný čin zcela umyslně, takže nemůžeme považ... nemůžeme okamžitě se domnívat, že je automaticky zodpovědný, aniž bychom upřesnili tento rozdíl. A právě takto, a to je docela normální, každý musí být zodpovědný za své záležitosti. Čili by to chtělo trochu upřesnit, abychom zohlednili všechny tyto detaily tady se, myslím, stínoví zpravodajové shodli. Problém je, jak to upravit. Je to trochu paradoxní, jak jsem řekla. Baldassar i já jsme Italové. Takže se snažíme hledat usjednodušení, které možná není srozumitelné pro ostatní kolegy, ale to se dá upravit. Pokud je o pana Mana, Aha, to eh, po, pozměňovací návrh 106, to, to bylo považováno za nepřijatelné. Jak to řekl náš kolega Ton a ostatní, tady máme před sebou svízelnou práci, která vedla eh, k důležitému výsledku a já bych nechtěla, jak tomu bývá velmi často, aby pokud se zabýváme poslední normou, kterou musíme upravit, abychom dospěli k velkému konsenzu, nás eh, to vlastně odvedlo od toho podstatného, protože tady máme celou řadu kompromisních návrhů. To nebylo dáno od samého pro počátku, vše vyplývalo z dobré vůle eh, všech z nás. Někteří kolegové, kteří sledovali detailně tuto diskuzi, se opravdu účastnili a my jsme udělali, co jsme mohli udělat ale podle mého názoru jsme dospěli k názoru, které je uspokojivé v oblasti, která je nesmírně cholostivá. A takto můžeme začít vyjednávat s komisí a máme silné výchozí eh, mm, postavení, silnou výchozí pozici. Takto široký konsensus parlamentu. pakliže věci dopadnou eh, tak, jak by měly dopadnout během zítřka, po diskuzi, až se vyjádří libe. A pak na plenárním zasedání můžeme všechno vylepšovat až do poslední chvíle, ale to, co je připraveno, to už je výsledkem širokého konsensu a to je vynikající výsledek. Děkuji. Možná, že tady eventuálně je, na nás čeká ještě drobná úprava zítra dopoledne e, a do zítřejšího rána můžeme ještě optimalizovat ta vyjednávání. Zítra. A čili teď se dostáváme Eh, k uvolněným prostředkům Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci, to je číslo 7, jak jsem vám řekla, my máme tady dva e, dopisy, které máme odhlasovat. a été adopté. Oui, par le groupe de travail. Très bien. Výborně, tak. Euh, euh- Výborně, takže začneme vlastně tím prvním dopisem. Aspoň to je můj návrh. Čili nejprve bych to byl dopis Portugalska, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. A jedná se o automobilový sektor, oblast region Norte Centro. Tady máme návrh, jeden pozměňovací návrh o kterém nechám hlasovat. Kdo je pro, kdo chce mít nový odstavec 8a, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, všichni mají svoji hlasovací kartu, takže to ověříme. Kdo nemá svoji kartu, paní předsedkyně také zvedá ruku, čili dva socialisté jsou špatnými žáky, neposlušnými. Ostatní mají karty, takže hlasujeme teď. Všichni tedy mohli hlasovat, 36 pro, ne, všichni hlasovali tak, čili uzavírám hlasování. Tak, 21 pro, 15 proti, přijato. Chcete ještě elektronicky odhlasovat celý dopis? Ne, to není nutné, takže hlasujeme o celém dopise, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. No a tím se dostáváme k druhému dopisu. Týká se uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Týká se regionu Alto Adige a tady není žádný pozměňovací návrh. Pracovní skupina sepsala ten dopis v rámci konsenzu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže druhý dopis je také odsouhlasen přijat. Děkuji. A nyní pan Ryšel, který nám za komisi představí reformu, navrhovanou reformu strukturálních fondů, včetně, včetně fond Evropského sociálního fondu ESF. Euh, tak, milí kolegové, omlouvám se, musíme zase začít. Eh, přivítáme pana generálního ředitele opět mezi námi, pana Ryšela. A prosím, budeme projednávat ty věci odděleně. Nejprve tedy takzvaná ta horizontální legislativa k globálnímu rámci strukturálních eh, fondů a revizi FSF a potom se podíváme na nový program pro sociální změny a inovace. Máte slovo, pane řediteli, k této prezentaci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a dobré odpoledne vám všem. Já se pokusím nejprve odprezentovat ESF v jeho kontextu. A jak víte, na začátku října tohoto roku komise schválila balíček týkající se strukturálních fondů a obsahující regulace, která by měla být nastolena pro období 14 až 20, 2014 až 20. A v, ve svém hlavním sdělení komise uvedla ty hlavní principy reformy. Především, že by to mělo být tedy navázáno na Evropskou strategii 2020 konkrétním způsobem a s tím, že výsledkem by měla být lepší spolupráce, harmonizace mezi jednotlivými fondy, tak, aby došlo ke zjednodušení a abychom dokázali lépe pracovat v rámci e, partnerství a já samozřejmě to za chvilku vysvětlím. Za prvé, tady byla ta hlavní komunikace, která se týká víceletého rámce to bylo představeno v červnu a jeden z těch návrhů se týkal balíčku strukturálních fondů. Co je nového je, že je tu obecné nařízení, které pokrývá nejenom fond soudržnosti a EFDR, ale také a sociální e, fond, ale také Fond pro rozvoj eh, zemědělských oblastí a také rybolovu. Cílem je opravdu prokombinovat v, jednom, v jedné normě všechna, všechna ta ustanovení, která obsahují jednotlivé fondy, tak, aby došlo ke zjednodušení, k harmonizaci. Je tu tedy spousta norem ustanovení, která se týkají všech norem stejně. Například že bychom měli jít cestou integrovaného regionálního rozvoje, ne aby každý ten, každý ten fond šel sám do regionu či země a tam začal jednat, ale aby společně všechny ty fondy jednaly dohromady a pomáhaly tak regionálnímu rozvoji. Je to také logický nápad vlastně to propojit s Evropou 2020 a vybrat pouze vymezený počet eh, prioritních oblastí, kde bychom měli spolupracovat. Samozřejmě můžete říct, že toto obecné nařízení je spíš směrnicí než ta předchozí. Ono chce opravdu vzít ty regiony za ruku a dosáhnout skutečné domluvy o spolupráci společného přístupu. Pod, tímto, pod touto obecnou normou jsou potom jednotlivá nařízení specifická pro fondy a jedno z nich se týká Evropského sociálního fondu. A to je samozřejmě dost omezená e, norma, protože většina věcí je vlastně v té obecní rovině a pouze některé specifické prvky se týkají, některé odstavce a články se týkají ESF. Když se podíváte na mm, pokrytí, je tu jasné rozlišení mezi třemi typy regionů tam, kde HDP je méně než 75 tam, kde je to mezi 75 až 90 a nejrozvinutější, které pracují, tedy regiony, které pracují s úrovni vyšší než 90 HDP na hlavu. A to platí také samozřejmě pro žádosti, programové žádosti, které jsou rozčleněny podle regionu. Když se podíváme na ty částky, tak pro celé období 2014 až 2020 počítáme se 376 miliardami. To je celková částka o něco vyšší, než byla dříve. A pro ESF. Je to vlastně minimální sdílení a to je poprvé, co jsme to udělali. My jsme vlastně dostali snížení o 40% na 40, na 22%. To by mělo být na minimum 25% celé té obálky soudržnosti, tedy 84 miliard. A to na základě strategie 2020, tam jsou jasné cíle, jako skutečnost, že 20 milionů lidí by se mělo dostat z chudoby, 60 aktivního obyvatelstva činných na pracovním trhu a chceme, aby tyto cíle byly také podporovány z evropských zdrojů. Je to samozřejmě minimum, ale jasné. A že to tak musí být a nesmíme na to zapomínat. V těch 25%, čili v těch 20 čtyřech eh, miliardách je 25 které se plánují eh, jako nás, pro nastupující orgán, tedy nastupující pro potravinou pomoc chudým. Z, dlouho, z dlouhodobého hlediska chceme mít 2,5 miliardy na potravinovou pomoc těm nejchudším. Je co se týče další otázky, třeba když se na to podíváme politicky, eh, stále o tom hovoříme, nevíme, jaká bude eh, budoucnost těchto opatření v neverbálním sdělení Vidím, že už někteří z vás mají určitou představu o tom, jak to bude vypadat, ale musí se to ještě dořešit na radě. Jak tedy použít eh, peníze, prostředky? Vychvídeme ze strategického rámce společného, potom tedy z partnerské smlouvy a operační programy. To vše musí spadat do spolupráce mezi všemi fondy, ty všichni musí úzce spolupracovat, abychom na závěr pokud možno měli jednu partnerskou smlouvu. Nevím, zda je možné mít eh, to třeba na jednoho příjemce nebo na region, ale každopádně nemůže mít každý fond své smlouvy. Musí to být tedy dobře zacíleno. Tady vidíte, že bereme v úvahu skutečnost, že to je integrované programování a v současné chvíli máme v podstatě jaksi monofondový přístup, zatím my chceme se dopracovat k tomu, jak se více fondovému využití. Nemůžeme mít integrované programy, pakliže nebudeme mít eh, jaksi multifondový nebo vícefondový přístup. Pochopitelně, že to bude mít obrovské důsledky pro práci v terénu, pro regiony, pro státy a také pro komisi, protože to bude chtít eh, hlubší spolupráci, mezi jednotlivými DG a může to mít <clears throat> také určitý dopad na způsob, jak to vše následně bude projednáváno v parlamentním kontextu. Přejdeme nyní na podmíněnost. Máme tu eh, podmíněnost eh, ex ante pokud eh, je země ukazuje, zda tedy stát je schopen peníze využít, dobře s nimi naložit, pokud eh, tedy podmínky dovolí. A co je nové, je zavedení makroekonomické podmíněnosti. To už má určitou reakci. Vlastně je to spojeno s posílení státní posílení zprávou věcí veřejných. Jsou tu věci, které jsou tu posíleny, teda jako ta zpráva věcí veřejných, je tak, abychom zareagovali na současnou hospodářskou situaci. <clears throat> Eh, nebudeme mít tedy jiné možnosti aplikace této podmíněnosti. Ta makroekonomická vyvolá reakce a je na komisi, která je jediná schopná vlastně spustit celé, celou záležitost, tak zda je schopná tak učinit na základě rozhodnutí rady. A Není to žádné překvapení, není to nic náhlého, eh, je to tedy celý ten balíček šesti norem, ten takzvaný sixpack, který tady už hraje svou úlohu. Responsibility. Uh, uh, from a member state under circumstances in order to make sure that the a e, je tady nutno převzít to plánování pro zabezpečení toho, aby byly optimálně využity peníze a aby se také mohla zrealizovat specifická doporučení podle jednotlivých zemích a e, tato specifická doporučení budou odpovídajícím způsobem vypracována. Co se týče Eh, makroekonomické kondicionality. Tady se soustředíme spíše na výsledky. Pracujeme eh, v rámci určité výkonnosti a to je něco, eh, co my domlouváme s členskými státy a regiony. Eh, členské státy jsou zapojeny, ale když to pak platí, tak je to vážná záležitost a je třeba se toho držet a nedodržení má své důsledky. Ehm, je třeba skutečně také tady docílit větší účinnosti Pakliže u finančního managementu něco nefunguje dobře, je možné přerušit platby či pozastavit je, což usnadňuje eh, další postup. V roce 2010 jsme měli chybovost o zhruba 2%. To tedy znamená, že se do toho zapojil účetní dvůr. Všechno souvisí se vším. Nelze se na to dívat pouze z politického hlediska, lze, je třeba skutečně mít tady velice přísné finanční řízení pro dosažení makroekonomického způsobu práce. Počítá se s určitou rezervou, eh, která na počátku plánovacího období pro programy bude dána k dispozici, bude to zhruba 5 a e, těchto 5% je skutečně specifických pro jednotlivé státy a těchto 5% je možné potom využít ve druhé polovině programového období po vlastně mm, určitém zhodnocení během první poloviny období či v první polovině období po zhodnocení toho, jak to probíhá a my bychom velice rádi a kdyby se tady zahrnula ještě určitá možnost. A sice eh, definovat outputy již předem, například vzdělávání učitelů. Pak by se třeba vzdělávalo 2000 učitelů během určitého programu a až to absolvují, tak by eh, program mohl být považován za úspěšný a byly by uvolněny finanční prostředky. Bylo by to určité zjednodušení. když chceme postupovat takto orientováně na ten postup ex ante, je třeba skutečně hledět na to, aby prostředky, které se vydávají, bylo opravdu vydáno na vzdělávání učitelů a pak bychom mohli přeskoumat výsledky aby se prostě neproplácela zbytečně mm, nějaká suma cestovních nákladů, bylo by to určité zjednodušení a potom tady máme společné akční plány a snížení eh, administrativního zatížení, eh, tak jsme se pokoušeli dosažit určitého zjednodušení. Čili harmonizace pravidel, to je důležité pro nás i pro členské státy, zjednodušené možnosti v té videové stránce, aby bylo možno snadněji hodnotit probíhání programu. Tím se vlastně snižuje zase zátěž pro audit eh, pro účetnictví. Pokusili jsme se skutečně docílit zjednodušení na vlastně všech možných úrovních. Už jsem hovořil o partnerství. Toto partnerství by mělo fungovat na všech úrovních, ve všech etapách eh, plánování programu. Mělo by to být opravdu povinné. Eh, počítáme také se zavedením určitého etického kodexu, kde by bylo definováno, jakým způsobem bychom měli navzájem spolupracovat. To je důležité, aby členské státy měly stejné mm, výchozí podmínky, aby věděli, jak by měli postupovat a to je také důležité pro komisi aby tady byl vytvořen jasný rámec spolupráce při společném plánování programu i při uskutečňování těchto programů. A tento etický kodex by byl závazný pro všechny partnery. Rád bych upozornil na to, že když jsem třeba pracoval u rozvojových zemí, tak jsem se domnívala, že jsem viděla skutečně to nejhorší, když jsem viděl zpracovávání administrativy. Ale když jsem teď viděl, jak to funguje v členských státech, vidím, že tady je skutečně nutno ještě mnohem hodně, hodně zlepšit eh, administrativu mm, tady třeba skutečně permanentně působit na tom eh, zlepšování administrativy. Máme tady například členské státy, které využili jen 4% ze všech finančních prostředků, které by bývaly mohly využít ve stávajícím plánovacím období. Teď tady hovořím o tom období 2007 až 2013. Tím pádem se dostali do prodlevy, do spoždění vůbec peníze nenárokovali, nečerpali prostředky. Čili tady je třeba opravdu vybudovat příslušné kapacity, aby členské státy byly schopny zavčasu finanční prostředky využít. A potom eh, specifická ustanovení pro sociální fond. Máme tady 18 priorit pro financování a ty jsme přiřadili jednotlivým cílům. Já to tady nechci teď všechno předčítat, můžete se na to na všechno podívat na odpovídající webové stránce. E, když se podíváte na ty čtyři tematické cíle, tak okamžitě rozpoznáte e, jádro zaměstnávání, sociální integrace, investice do vzdělávání, dovedností, celoživotní vzdělávání a zlepšení administrativních kapacit. A teď už rovnou mohu přejít k tematickým cílům, protože to vlastně jde ruku v roce. E, například tady máme zaměstnávání pod podpora trvale udržitelné ekonomiky, lokální ekonomika a tak dále. Vidíte tady vlastně na tom čártru, jak to všechno vlastně do sebe zapadá a tím pádem lze vlastně sledovat velice dobře tematické cíle, které je možno přiřadit těm eh, dalším úkolům a cílům. Vidíte tady například zvýšení zaměstnanosti může sloužit eh, tomu dosažení navýšení zaměstnanosti, tak jak to bylo stanoveno v prioritách pro rok 2020. Tady vidíte spojení ke strategii Evropa 2020. Je tady také celá řada specifických doporučení pro zajištění toho, aby příspěvek ESF byl vysledovatelný, zpětně vysledovatelný abychom byli schopni skutečně doložit, jakým způsobem se peníze vynaložily v souladu s jakými cíly. A když se tady podíváte na tu tematickou koncentraci, tak vám mohu říci, že odpovědnost za 70 operativního rozpočtu přiřazujeme vlastně čtyřem investičním prioritám eh, v přechodných oblastech, jak vidíte na snímku, a 80 eh, do regionu mm, s určitým stupněm už vývoje. Eh, soustředíme se na jasné cíle, Myslíme si, že to je nezbytné proto, aby bylo všechno naprosto jednoznačné, zejména u zemí, které jsou již hodně vyvinuté. Ehm, nechci teď tady hovořit dopodrobna o e, rovném postavení mm, genderovém, to je jasně dané, je to i úlohou našich obecných zásad je třeba skutečně dbát na mainstreaming a na to, aby byla zaručena nediskriminace. Počítá se s tím jak obecně, tak specificky i v nařízení ESF. Co jsme zachovali, je pod po přeshraniční spolupráce. Tato přeshraniční spolupráce je důležitá právě ve spojení s lokálními iniciativami pro vytváření pracovních příležitostí a tady je možno zapojit také Evropský sociální fond. Neměli bychom tedy podporovat nebo používat pouze přímý nástroj financování. Eh, Lze využít i různé experimenty v rámci Evropského sociálního fondu, inovativní projekty a pro implementaci se mohou využít prostředky ze sociálního fondu. Pak tady máme financial engineering, což je určitá inovace a mohli bychom ještě přesně možná nadefinovat, kde všude je možné to použít. Máme tady například možnost mikroúvěrů, kde bychom se neměli soustředit pouze na budování kapacita na získávání dotací, ale mohl by tu vzniknout i určitý příspěvek pro určité fondy. Tímto způsobem chceme nejenom zachovat Evropský sociální fond v jeho formě, ale chceme se lépe soustředit na lepší spolupráci, na větší orientaci na výsledky už v tom procesu předem, čili ex ante. To tedy Neznamená, že by byl tento nástroj okamžitě využitelný. Samozřejmě jsou na to zapotřebí kapacity a chceme také správní kapacity podpořit v této tomto ohledu. A jistě se později v rámci programu k tomuto tématu ještě vrátíme. Děkuji vám mnohokrát. Tady byla jasně vidět významnost a důležitost horizontální legislativy, eh, nad kterou by měla náš výbor opravdu, měl náš výbor opravdu bdít, protože je to nesmírně důležité a bylo to jistě obsaženo, i když nechci zneuznávat význam právní fáze, přece jenom eh, sociální, soci, sociálního fondu jako takového a trošku lituji, že náš zpravodaj eh, k horizontální legislativě, pan Kosány tu není, ale máme tady paní Moran, která je naší zpravodajkou k Evropskému sociálnímu fondu a ona bude mít první příspěvek k našemu tématu a potom dám slovo paní Turini. Prosím. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane generální řediteli, za, za toto přesné a jasné vypodobení vývoje našich evropských fondů. Samozřejmě budu mít několik otázek a několik připomínek. Vzhledem k započaté práci minulý týden jsme zahájili už tuto diskuzi v naší pracovní skupině s evropskými odbory. První bod. Nemohu než se radovat z tohoto odhodlání stanovit procento z fondu soudržnosti zaměřených na Evropský eh, sociální fond 25 To už je určitá záruka. Lituji, myslím si, že bychom mohli udělat ještě více, protože jsme vycházeli ze 40 u toho sociálního fondu. A je to tedy jenom malé úsilí oproti tomu, o co jsme přišli v krizovém období. V období, kdy zaměstnanost je dnes eh, velká starost eh, ve všech 20 členských státech pro veškeré obyvatelstvo. Mohli jsme jít ještě dále, mohli jsme být daleko ambicioznější. Možná, že já jsem příliš náročná, ale nejlepší způsob, jak bojovat proti chudobě, je profesionální začlenění a sociální začlenění. Druhý bod, kde bych ráda pohovořila, to je eh, potravinová pomoc nejpotřebnějším. My už jsme vedli diskuzi o tom, jakým způsobem by tato potravinová pomoc mohla probíhat a i z právního hlediska, z politického hlediska. Ale pokud si vzpomínám ve své paměti, šlo o 84 miliard eur pro tento fond. E, z nichž část, tedy 3 miliardy, by měly být věnovány na potravinovou pomoc nejpotřebnějším. Čili bych byla ráda, kdybychom k tomu dostali nějaké vysvětlení k, té, k tomu propojení. A dále eh, se mi líbilo va, vaše vysvětlení multifondového přístupu. Má to mnoho pozitivních aspektů a také negativní aspekt. A především jde o podmíněnost, která je tady vyjádřena. Já jsem proto, abychom posílili ekonomickou zprávu věcí veřejných. Sixpack, to jsem odhlasovala, tento cíl, to není překvapení a to oceňuji, ale zdá se mi, že nesmíme splést fondy, které jsou pro, eh, pro teritoria pro územní rozvoj a ve prospěch tedy orgánu místní zprávy a sociální fondy, které jsou zaměřeny ve prospěch pracujících. A já jsem si dovolila už jednou říct, my o tom budeme jednat v našem výboru s našimi partnery a ale při, připojit nebo vlastně eh, podmínit ten sociální fond tím, touto eventualitou, já si myslím, že to je, eh, že ten, že ten sociální fond je vytvořen právě proto, aby ty lidi dostal z bídy. A eh, vlastně ti, kdo jsou nejdále od práce, by se měli k ní zase přiblížit. A jakým způsobem tam dát tu, ten článek, který vlastně všechno uh, Eh, pokazí. Takže já žádám diskuzi k tomuto tématu, protože já s tím mám problém. Pokud jde o finanční engineering, ty mikroúvěry, eh, plně s vámi souhlasím. Samozřejmě můžeme tyto body opravdu inovovat pakliže máme odhodlání k té inovaci a globálně vyjednávání tohoto přístupu, to bychom prostě neměli rozkouskovat příliš, příliš mnoho, nejenom na ty fondy, ale také na ta území, která musíme vyjednat. To, dobře jsme to viděli na některých seminářích, který jsme se museli zúčastnit s paní předsedkyní. Naším cílem bylo se dotknout těch cílů eh, strategie pro Evropu 2020 eh, a proto potřebujeme opravdovou evropskou vizi a eh, mobilizaci Evropy i všech států směrem k těmto cílům. Děkuji vám za vaši pozornost, pane generální řediteli. Děkuji paní Turinen a pan. Segers. Paní Segers, děkuji. Nejprve tři pozitivní momenty a, a pak něco velice závažného. Nejprve zjednodušení a výhrady, pokud jde o Evropský sociální fond, v rámci soudržnosti a e, e, respektování cílu 2020. Výborně, ale ta podmíněnost, ta makroekonomická podmíněnost, a já se vracím k tomu, co řekla paní Moran Šarti. Máme six-pack e, s tím speciálním režimem, který podle mého názoru je příliš radikální a procyklický. Tady trestáme ty země, které bojují s, se schodkem a s zadlužeností. A když bychom chtěli teď do sociálního fondu, chtěli, kdybychom chtěli přidat, a to do fondu soudržnosti, ten prvek makroekonomické povahy, ty, ty, ty makroekonomické podmíněnosti, to eh, bychom je trestali, protože to je něco, co pomáhá chudým regionům, těm nejchudším regionům z Evropy. A tady formulujeme opravdovou kritiku a Evropu to ještě více rozdělí mezi rozdělí je na dvě části, ta bohatá a chudá e, část. A ta chudá část se nikdy z toho nespamatuje další kolegové vám to řeknou také, a že se jim také tento návrh nelíbí. Pan Serkas a paní Arkin a pak vám zase vrátím slovo. Děkuji vám, pan generální řediteli, za vysvětlení. Rozumíte španělsky? Mnohokrát děkuji, pane generální řediteli, za vaše vysvětlení. Určitě vás nepřekvapí, když vám řeknu, když se připojím ke kritikám, které eh, byly vysloveny z odpoledne, to už bylo při, při, i v případě eh, komisaře, Eh, když se podíváte na evropského občana, na odbory, na všechny ty, kdo pracují v terénu, eh, ti, kdo potřebují ty fondy, jeho uživatelé, pracující, nezaměstnaní, mladí, všichni ti, kdo znají, kdo, kdo poznali v poslední době velmi svízelné pracovní a životní podmínky, takže ti lidé eh, vám eh, adresují své kritiky. A my jsme až do posud neslyšeli žádnou odpověď z vaší strany. Prožíváme teď velice těžké chvíle v Evropě a občané v mnoha případech žijí v dramatických podmínkách. Doslova do písmene. V průběhu této krize. A tady my v Bruselu bychom možná měli eh, naslouchat eh, víc, více než tu naši administrativní logiku měli, a měli bychom jít dál v té naš snaze naslouchat a podívat se, co je ten Evropský sociální fond. Už ze své definice by měl zlikvidovat negativní vliv eh, globalizace a valná část tohoto fondu je určena pracujícím a právě tento cíl by nás měl především zajímat a neměli bychom zaměňovat eh, eh, cíl a ehm, potřeby lidí. Vy sám, pan generální řediteli, nebo pan komisař, v radě byste měli pochopit, že my bychom se chtěli na tom podílet. My jsme výbor, který je e, určen proto, aby pochopil, co se děje. A fondy nemohou být věnovány jenom e, makroekonomice. Naopak, e, měly by být dány do služeb občanů. Hovoří se tady o finanční struktuře, ale my jsme neslyšeli o evropském společenské řízení věcí veřejných. Jsou tady stovky tisíc nezaměstnaných dnes. A jak ten váš program dopadne na jejich každodenní život? Jenom proto, že ty lidé jsou nezaměstnaní a vláda nemohla respektovat kritéria která respektovat měla. Od té doby, co ten fond existuje, tak nemůžeme dnes si myslet, že by lidé měli platit za zodpovědnost svých vlád. Eh, jsou to fondy, které v dobách krize by měly eh, vyřešit životy lidí nebo usnadnit život lidí. V době krize především život nezaměstnaných, pane generální řediteli. To si tedy myslím o makropodmíněnosti. A měli byste se připravit, eh, že tady v našem parlamentu eh, zbudí tento návrh velký odpor, protože vlastně se tady vytvořilo jakési monstrum, pane generální řediteli. Poslední otázka. Skupina poslanců a úředníků, kteří pracují v terénu, se mohli na místě uvědomit, jaké jsou dopady krize. My víme, že musíme také řídit eh, fond pro globalizaci. Předejte prosím všem zúčastněným, že spíše, než bych měli zjednodušovat ty celé, tu celou věc, měli by se zaměřit na zemědělce. Momentálně máme instituce, které nemají administrativní zkušenost a nejsou schopny řešit problémy nikoli v zemědělství, ale především nezaměstnaných, včetně tohoto sektoru. A to ještě stíží používání toho fondu eh, těmi, kdo by ten fond využívat měli. A my jsme během našich návštěv zjistili, že ti lidé, kteří se zabývají administrativou, věnují 80 svého času na to, aby pochopili pravidla, která přicházejí z Brusela, aby aplikovali. A přitom zdroje, zdrojů není mnoho. Ty fondy by měly být využity pro boj proti krizi a usnadnění života zemědělců. A ne všechno věnovat administrativě. Protože jinak tady zničíme něco, co jsme s takovými potížemi vypracovali. Já si nemyslím, že takováto opatření by věci zjednodušila. Naopak. budeme poslouchat ty, co pracují v terénu. Ono je potřeba skutečně vyslechnout i výbor pro zaměstnanost, protože my jsme blízko nevládním organizacím a odborům, víme, jak věci probíhají. A já vidím, že tady eh, máme pocit, že nechápeme, nechápete, co děláme vy a, a co, co dělají úředníci. Paní Markin a potom se vrátíme k tomuto prvnímu kolečku. Otázek. Děkuji. Paní předsedkyně, především otázka technického charakteru. Eh, regiony přechodové, jak se o nich hovoří. Já jsem si skutečně přečetla vaši dokumentaci, podívala jsem se podrobně na to, jak definovat ty regiony, cíle nových eh, druhů, tak aby se ten přechod eh, nějak zvládl. Máme tu pravidla konvergence. Vy jste možná ale zapomněl na jednu věc, se mi zdá budou regiony, kde HDP klesá, takže samozřejmě půjdou o kroky zpátky. A tady vycházíme z toho, že evropské fondy pomáhaly růstu těchto regionů, ale dnes dochází ke snížení těchto příjmů budeme mít situace, kde skutečně budou regiony v přechodové fázi. Když se podíváme na údaje z let 2007-2009, tak to jsou data, která často neberou v úvahu výsledky hospodářské krize. A neberou v úvahu, že úroveň je naprosto jiná mezi rokem 9 a 10, takže buďme obezřetní. My samozřejmě eh, se můžeme zaměřit na ty regiony, které opravdu potřebují pomoc. A kvůli krizi některé regiony najednou nemají už takové příjmy a komise by i výbor by měli brát v úvahu tuto krizi. Jinak eh, ta politika soudržnosti nebude dobře realizována, nebude mít úspěch. No a další Já jsem hlasovala pro soubor šesti opatření a ostatně jsem skutečně s těžkým srdcem hlasovala pro tento bod. Každopádně jsme hlasovali pro něco, co nevyřeší všechno, ale pomůže to třeba vyhnout se další krizi. Sixpack eh, samozřejmě nevyřeší současnou krizi, ale je tu stejná podmíněnost u sociálního fondu. Ta nemůže vyřešit krizi. Spíš ji prohloubí. Já myslím, že jste šli příliš daleko v té podmíněnosti. A vím, že jde zprávu věcí veřejných eh, a tak dále a tak dále, ale jaký je cíl těch fondů? Jaký je rámec jejich eh, výkonu? A zdá se, že komise teď je schopná zvládnout řízení programu. Eh, pokud budou situace nerespektování nějakých eh, eh, záležitostí, tak samozřejmě je potřeba to stíhat. Ale všechno záleží eh, na tom, zda budeme mít dlouhodobou nezaměstnanost nebo ne. Jde o to, abychom ty ukazatele měli v pořádku. Pochopitelně fond musí být, nebo chceme, aby byl využívat. Jde o 20 milionů lidí, které chceme vytáhnout z chudoby, chceme méně dlouhodobých nezaměstnaných. Ale potřebujeme ještě i další věci, kromě podmíněnosti. Potřebujeme zjednodušení. Takže Mikrofinancování to je další věc. Mně se zdá, že tu není mnoho zemí, které by to zvládly. Ano, dobře, tak to máte představu eh, o stanoviscích zástupců čtyř frakcí. Slyšel, vyslechl jste je tedy a já vám dám slovo, aby jsme dokončili to první kolečko a potom samozřejmě ještě budou i další se dotazovat, včetně našeho místo předsedu. Děkuji mnohokrát. Nejprve dovolte, abych je to, řekl, že to je návrh komise. Je to e, návrh, který komise plně odsouhlasila a je to na základě velmi hluboké diskuse. Není to žádná politická debata. Není to jako to, co jste navrhovali, jako, to není jako, že my jako úředníci jsme něco spletli a teď se to snažíme prosadit. Samozřejmě, že je potřeba ještě věci vyjasnit a pak to půjde, pak to půjde k diskusi. A já budu sledovat to pořadí těch dotazů co se týče těch 25%, zda je to dostatečně ambiciozní. Je to dost ambiciozní v tom smyslu, že to v podstatě zase posouvá to, co bylo automaticky nastaveno, protože takto si to přáli členské státy. Oni vlastně, bylo na nich, jak, kolik peněz chtějí utratit za, kolik, za, za které věci a Některé chtěli utratit méně třeba za sociální záležitosti a více dát do investic. Já si myslím, že to je ale jejich volba. Mohli si zvolit jinou cestu, jiné řešení a proto nyní my přicházíme s těmi 25%. Pokud by někdo chtěl jít dál za těch 25%, tak je to otevřená věc a komise navrhla minimum tedy 25% a také navrhla, že kromě že v rámci těch peněz musí být 25% použito na sociální začlenění. To je dost zásadní, protože ve smlouvách je Evropský sociální fond přímo napojen na zaměstnanost. A pokud na to myslíte takto dohromady, tak samozřejmě musíte přemýšlet i o sociálním začlenění. A komise se domnívá, že je možné to samozřejmě propojit přímo se zaměstnavatelností, takže to je ten návrh, kdy máme tedy mít 25 právě na to sociální začlenění. A uvidíme, co tomu řeknou legislativci v budoucnu. Co se týče eh, tedy potravinové pomoci eh, těm nejchudším, je to 2,5 miliardy, jak navrhuje komise, ne 3. A my se snažíme vlastně nějak nasměrovat nebo dobrat se v té diskusi, která, která probíhá, protože členské státy mají dost často dost protichůdné názory, nebo které si úplně neodpovídají protože jsou ty, které říkají, že by mělo být eh, to řešení dáno tím, že by mělo být navýšeno životní minimum v členských státech. A samozřejmě to je ideologická diskuse, kterou tady máme. vyplývající z těch základů, které byly položené. A my samozřejmě se musíme podívat na to, jak to bude eh, vyřešeno. Jeden, někdo by mohl říct, že bychom to měli zařadit jako operační program do ESF například a že státy, které budou chtít použít ten operační program, tak mohou učinit a ty, které nech, nechtějí, tak mohou ty peníze použít na jiné operační programy, které spadají eh, tedy do, těchto, eh, do toho ESF. To je nahlíženo že to jako by spadá všechno pod ESF. Tam musíme velmi ovšem opatrně s tím právním základem, ale pokud eh, si bude takové přání, tak by to tak také mohlo být nastaveno podle našeho názoru. Potom poznámky, které se týkaly věcí okolo makroekonomické podmíněnosti. Já si myslím, že můžeme studovat věc makroekonomické podmíněnosti, kdy o ní hovořit, jaké důsledky, jaký efekt. Já jsem se to pokusil zdůraznit ve svém prvním vystoupení. To není něco, co by padlo na, na členské státy. Je to výsledek dlouhého procesu kdy bylo potřeba, aby se zlepšily služby, výsledky a teprve na konci celého toho procesu můžeme něco dělat. Nejde o to zablokovat ESF nebo ji věnovat na něco jiného. Ale pro evropský trimestr nebo pro evropské pololetí, pokud tedy poslechneme radu, někteří chtěli víc dát na zaměstnanost, ale Prostě některé státy nesouhlasí, nechtějí touto cestou. Čili máme, máte třeba obrovskou nezaměstnanost, tak využijte část těchto prostředků. Ale problém že jsou vždycky regiony, říkala předsedkyně. Ale musíme to řešit podle konkrétních případů, nikoli abstraktně. Protože nejsou regiony, nebo všude nejsou regiony, které by se účastnily. Pokud dáme zemi nějaké doporučení a pokud chceme pracovat s regiony, musíme s těmi, kde ten problém je. Podmíněnost je, neznamená, že zablokujeme ESF nebo že budeme utrácet jinde než v sociální sféře, samozřejmě. Musíme mm, se znovu na to podívat a v konkrétních případech to posuzovat a velice rádi potom dáme také příklady, protože je to příliš suché, když člověk nemá podloženy tyto zvláštnosti příklady. Jde o to, abychom makroekonomickou podmíněnost mohli aplikovat. Všechno záleží také na výkladu a na způsobu, jakým se chtějí prostředky z fondu využívat. Já bych si velice vážil toho, kdybychom tady mohli zanalizovat pár příkladů a abyste potom do toho neinterpretovali něco úplně nového, ale já jsem velice pozorně naslouchal a e, zjistil jsem, že argumenty byly přednášeny nesmírně emocionálně. Pokusili jsme se skutečně vykonat relevantní práci. Nabídli jsme členským státům pomoci při přeprogramování, kdyby chtěli peníze použít pro jiný účel. Existuje tady možnost, ale většina z nich předložila operační program tak širokého mandátu, že mohou s tím dělat mnohé věci tady velice bude záležet na tom, jak se dosáhne takové spolupráce, například v oblasti té iniciativy příležitosti pro mladé. Tady je možné dát dispozici prostředky. Doposud je tomu tak, že pouze třetina prostředků byla vyčerpána. A dvě třetiny by šly použít na určité účely. A tady to souvisí se společným managementem. Bychom velice rádi, aby členské státy... My jsme ochotní, budou-li se členské státy přát pomoci při překramování, ale chtěli bychom získat také odpovídající signál, že tady máme vůbec uchazeče. A nyní k otázce regionu a k otázce, jak jakým způsobem komise pracuje s údaji. Samozřejmě, že údaje v příštích letech se průběžně budou aktualizovat, takže vaše konkrétní otázka, která zde zazněla v prosinci 2012, dojde k aktualizaci údajů kde budeme vycházet z roku 2010, abychom mm, uskutečnili odpovídající přizpůsobení. A mm, zvolila se ta struktura těch třech kategorií a chtěli jsme zamezit tomu, aby tady docházelo k nespravedlivému zacházení, mm, protože tam došlo k nejasnostem, když se přecházelo z jedné kategorie k druhé, protože tam prostě potom to vedlo k nejasnosti nad odpovídajícími částkami. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore euh, six orateurs. Takže mám tady ještě šest řečníků, takže nejprve eh, dostane slovo Madame King Hong Spung. Já se také domnívám, že tady došlo k určitému pozitivnímu vývoji, ale máme také vážné otázky. Já bych velice krátce hovořila o té a makroekonomické podmíněnosti, protože mám pocit, že to více zatíží ty, eh, kteří by potřebovali největší úlevu a největší podporu. Ale dobře, já nechci teď zacházet do detailů, to tady už zaznělo několikrát. Já mám více otázek eh, podpora těch znevýhodněných skupin a ohrožených sociální vyloučeností. To je výborný nápad. Jak chcete plánovat implementaci. Já si myslím, že to je nesmírně důležitý cíl, ale jakým způsobem zvolíte přístup odpovědným? Já se domnívám, že tady potřebujeme specifický přístup, protože kdybychom skutečně chtěli dosáhnout tohoto cíle, podpořit tuto skupinu, byl by to jistě takový pomalý náběh, pomalý start a také pomalé výsledky. A nebudeme-li plánovat určitě to implementační procesy pro tento druh podpor, tak bohužel asi nebudeme mít žádné výsledky v tomto ohledu. Další záležitost, o které jsem se chtěla zmínit, jsou ty komplexní programy a komplementarita mezi těmi dvěma fondy, což je velice důležité, ale zdá se mi, že je to omezené na městské oblasti, přičemž vidíme, že je to zoufale zapotřebí i venkov, ve venkovských oblastech, kde chudoba se objevuje velice často Vidíme, že to je například spojeno s veškerou strategií pro Romy. Tady by šlo jistě něco udělat. Co si myslíte o možnosti začlenit něco takového? A třetí otázka, vy jste se tady zmínil o podmíněnosti. Já jsem vám řekla, že my neakceptujeme makroekonomickou podmíněnost, ale jiný druh podmíněnosti by mohl být použit ve vztahu k diskriminaci, sociálnímu vyloučení a tak dále. A vy se také zmiňujete o tom mainstreamingu v praxi boj proti diskriminaci. Eh, jak uvažujete o podmíněnosti v tomto ohledu, čili nikoliv o té makroekonomické? Děkuji. Nej... Teď Tomas Mann a poté paní Jaslověcka. Takže pan Mann. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, já Tedy bych chtěl říci, pane generální řediteli, ty první, ten první úvod tady byl dobré na základě těch kritických připomínek kolegyň a kolegů, když tady zaznělo, že to je pouze návrh komise. S tím souhlasím. O návrhy, o návrzích je třeba diskutovat, protože možná my budeme mít trochu jinou pozici. Ale když jste potom řekl, že argumenty se přednášejí především emocionálně, to bych vám tedy rád řekl. Nikoliv emocionálně, ale angažovaně. A proč je to u nás tak angažované? Protože Evropský sociální fond je jeden z fondů, kde lze říci, tady je jasná přidaná hodnota. To jsou peníze, které nezaniknou někde v písku, protože to se skutečně dostává k cílovým skupinám. Čili, zdůrazňuji, nejsme tady emocionální, ale vysoce angažovaní, protože víme, co mohou peníze pomoci, jsou-li dobře naplánované a co je možné prostřednictvím těch prostředků také dosáhnout. Tolik jako reakce. Proč se nečerpají všechny prostředky? No, Tady právě někdo odchází, kolega, toho jsem chtěla upo- chtěl upozornit na to, že on řekl, otevřete dveře, otevřete okna, možná, že otevře své ucho, to by bylo docela dobré. E, čili musíme zjistit, co se děje na místě. A to souvisí s tím, že slyšíme jedno, jedni, kteří říkají, není to jednoduché. Druzí říkají, je strašně těžké dostat se k těm penězům. Čili jsou tady naprosto jasné připomínky a konstatování, proč ty peníze nebyly čerpány tak, jak bychom si to přáli. My všichni se domníváme a přejeme si, aby to dosáhlo jasné cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané mladé, znevýhodněné regiony, znevýhodněné oblasti, ale nesouhlasím s otázkou toho sixpacku, já jsem se také podíval na seznam jmenovitého hlasování, kdo byl pro, kdo byl proti, v jaké oblasti. Já tomu rozumím. Tady také zaznělo od kolegy či kolegyně, že vy jste jako rukojmí vlády. No tak pardon, tak si odvolte vaši vládu. Ve Španělsku to udělali. Asi nebudete tak nadšení, mně se to zdá výborné. Konzervativní konečně někde, konzervativci konečně zase někde vyhráli. To je báječné přece můžeme i, i nutit. My jsme lokální vlády u nás nutili, že chceme mít rozpočtovou blokádu, ne proto, abychom, abychom všechno do úmrtě uspořili, ale abychom mohli propojit prostředky a rozumně investovat dáte-li jasný pokyn vládám, tak také podle toho mohou jednat. Já vím, že nemáme nikdy čas na opravdové debaty, takže uzavřu dvěma poznámkami. Můžeme alespoň udržet to jméno Evropský sociální fond, ten název. Když vidím, co se všechno děje na komisi, zaregistrovaný název eh, doživotní vzdělávání má najednou přes noc se jmenovat Erasmus pro všechny. No to je komise úplně přiblblá, to přece není možné. Uh, Teď to byla skutečně zažitá značka. Lidi to znali a když si to skutečně osvojili, byla to pro ně značka, která měla své jméno, svůj název, no tak ten název musí zůstat zachovat. Tak doufám, že zůstane zachovaný aspoň Evropský sociální fond jako název. A pak mi není jasné, co jste řekl. Je skutečně plánováno, že z Evropského sociálního fondu by šlo něco na zemědělské podpory? Přece musíme pracovat s orientací na cílové skupiny. Takže opakuji, žádná emocionální, ale vysoce angažovaná diskuse, protože vidíme, jaký smysl to může mít. Hlavně v souvislosti s tématem více Evropy. Paní Jaslověcká. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane generální řediteli, Líbí se mi ta formulka modernizovat užívání Evropského sociálního fondu po roce 2013, ačkoliv Stejně tak jako kolegové bych tady měl četné, připo- ti četné připomínky, zazněla to celá řada názorů, které sdílím. A ráda bych se vás zeptala, a možná, rozši- abyste nám rozšířil trošku tu informaci, kterou tady předkládáte, Eh, nacházíme se v situaci krize, potřebujeme rychle reagovat, mění se tady trh práce, na to je třeba reagovat. Eh, I třeba prostřednictvím těch programů Multifond Eh, nebo programů, které mohou čerpat z různých fondů. Bude tady existovat naprosto jasné rozdělení v takovém programu, co já vím, třeba 25% eh, mezi eh, fondem z Evropského sociálního fondu, zbytek z nějakého jiného fondu, třeba pro venkovský rozvoj a další procenta z fondu pro venkov. Možná že bychom mohli popřemýšlet o určité fúzi těchto fondů. Eh, zdali pak toto přerozdělování eh, bude brát ohled na, urč- na ty cílové skupiny. A zdali pak také analyzujete situace kde dochází k důležitým změnám a kde by mohlo dojít k veliké pomoci určitým regionům, kde by se pomohla zlepšit účinnost financování. Jakým způsobem se budou modifikovat se bude modifikovat způsob financování. A teď jak to je s tou rezervou, na jakém základě, na jaké zásadě, podle jednotlivých členských států, nebo bude to rozhodovat Evropská komise? Eh, nebo bude Evropská komise akceptovat zásady jednotlivých členských států? Můžete nám také říci, eh, v čem by měl se stávat ten financial engineering? Eh, jestli pak si uvědomujete, že po roce 2013 bude daleko obtížnější používat úvěry pro mladé lidi, zejména pro ty, kteří by si chtěli založit svůj vlastní podnik. Přemýšleli jste také nad touto možností? A závěrem co se týče zásady používání Evropského sociálního fondu, měl byste pochopit, že my jsme velice angažovaní eh, ve všech sociálních otázkách, takže samozřejmě se toho účastníme, protože chceme přispět k řešení těchto problémů. Prosím, další řečník. Děkuji mnohokrát. Moje otázka navazuje tam, kde vlastně skončila moje předřečnice. V současné době je pro mě velice obtížné pochopit to, že ESF by měl být využíván také pro evropské finanční nástroje. Mohl byste nám dát konkrétní příklady a říci také, jak je to slučitelné s cíly ESF? Prostě to mi není jasné. Možná, že byste nám to mohl krátce blíže objasnit. Eh, Paní Deli a pak já sama řeknu několik slov. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že eh, efektivita tohoto fondu vychází z jeho schopnosti se zadaptovat eh, které, možnostem, které vycházejí z místních možností. A já přemýšlím především o komplementaritě mezi eh, fondem eh, pro přizpůsobení globalizaci a sociálním fondem. Jde o to, abychom bojovali především proti diskriminaci Romů na prvém místě a zvoním na poplach, pokud jde o homeless občany. A dále bychom měli bojovat také proti nedocházení, proti nedostatečné školní docházce což potom vede k nezaměstnanosti a dalším problémům a chudobě. Ale to je jenom 5% celé obálky, jak jste říkali. A tady je nedostatečná, nedost, to je nedostatečně přesné. A myslím si, že komise by měla změnit software, když mluví o chudobě. Proč bychom dnes nemohli hovořit o zaměstnanosti a chudobě, protože eh, zaměstnanost nechrání před eh, bídou, to je realita a chce tady bojovat proti chudobě, tak si musí také položit otázku chudých pracujících. Teď je jich 8% v Evropě a nakonec a tady vidím jedno slovo, které je velice v módě v Evropě a to je sociální inovace. Všichni mluví o sociální inovaci a já nevím, co tím chcete říci i v komisi. Znamená to, eh, to, co si myslím já, alespoň doufám, že to tak je, být ve službách ekonomiky, která je solidární, sociální a solidární a že tady eh, budete individuálně pomáhat lidem. Ale co rozumíte pod sociální inovací? Domnívám se, že budoucnost eh, a e, problém, jak podporovat jednotlivé akce za, pod, za pomoci tohoto sociálního fondu, to je jedna pod, základní podmínka pro sociální začlenění, ale je to také proto, abychom pochopili nové údaje, no, nové, novou situaci dnes, vyplývající ze závislosti, z rodinných eh, omezení a to všechno tam nenacházím a proto tedy potřebuji konkrétnější a konkrétnější vysvětlení a přesnější. Děkuji, pane generální řediteli. Vidíte, že eh, tento výbor eh, je velice zaangažovan do této diskuze, ale e, myslím si, e, že tato diskuze, o, tady počítám, kolik jich tady je, 13 členů. To je nejdůležitější diskuse, kterou tady vedeme. Zahájili jsme ji již s komisařem, ale není to jediný důvod, aby nás tady bylo tak málo. Žádám tedy zodpovědné činitele, včetně koordinátorů, aby konali správně svoji práci. K čemu to tedy slouží mi takový výbor, když nejsme plně do té diskuze zaangažováni? Tedy není důležitějšího bodu na pořadu jednání než tento pro naši diskuzi. A když budeme z té diskuze dělat jenom byrokratickou diskuzi mezi experty, pak, to, pak už je zbytečné dělat politiku to nebylo na vás, pane řediteli, to jste jistě pochopil. Ale A já bych chtěla také udělat dvě, tři připomínky. Obávám se, že v této diskuzi eh, ta makroekonomická podmíněnost, vlastně strom, který schrývá celý les, že jsou tady jiné věci, které jsou stejně důležité, ale v každém případě možná používáte techniku, které říkáme ale Margaret Thatcherová, to znamená zaměřit veškerou pozornost na jednu jedinou věc a e, ostatek se pod tím ztratí. Ale e, myslím si, že bychom se měli podívat e, na všechno nejenom tu jednu věc, ale i ten zbytek. A ráda bych vám předložila řadu argumentů, které dělají z tohoto návrhu pro mě něco nepřijatelného a doufejme, že v tomto parlamentu dojde k velké mobilizaci proti. Vy nám tady říkáte, že budeme dělat případovou studii, abychom zjistili, jak to konkrétně může fungovat, ale prostě to neudělali, než jste ten návrh předložili. Je to podivné. A chápu, že nápad tohoto návrhu je, nebo za tím návrhem stojí, že to je ekonomický balíček, já jsem to odhlasoval, jak dobře víte, někdo ho odhlasoval a byly tady sankce pro platby v, v eurozóně a nedo, to znamená, že tady uh, už tady um, je dvojí metr pro uh, členy eurozóny a pak je tady ta logika Jestliže využíváte strukturální fondy jako kritickou hmotu, kritické množství, tak využíváte možnosti nerovnosti a e, nerovnováhy mezi členy, co není akceptovatelné a to je vlastně proti duchu e, smluv. Je, tady je variabilní geometrie, podle toho, jestli ty státy potřebují nebo nepotřebují. To je logika pro rozdělování strukturálních fondů a takže to vlastně e, použijete dvakrát. Možná jsem příliš karteziánská, ale já tomu moc nevěřím. A na druhé straně jste částečně zodpověděl Mur argument týkající se regionu a státu. I když se obrátíte na mnoho států, i když, znám, i když některé znám velmi eh, hůř a některé lépe, ta, te jde o to, aby ta politika se odehrávala na úrovni regionu. Feder je eh, politika regionalizovaná eh, i v zemi, jako je moje. A vy jste řekl, že to vše vlastně se spojí v regionálním přístupu, že tam není žádný rozpor sankcionovat některé regiony eh, před činností státu, tak řekněte, že to také aplikuje i na regiony. Jděte až do konce ve své úvaze a říkáte, že to je proto, že, a, že to je odstrašující, tak tady od vás, od vás znovu požaduji trochu koherentnosti. Ten pakt stability by měl být zrevidován, protože eh, postihy, které se tam objevují, jsou ne, ne, efektivní, byly pouze ostrašující a my jsme se z toho poučili, z toho ostrašujícího charakteru těch mm, e, lekcí a opravili jsme situaci v paktu, abychom měli automatické sankce. A nyní e, předkládají se nám strukturální fondy a řekněte, e, nebojte se ničeho, je to proto, aby to bylo odstrašující. Tak buď to je to užitečné, nebo je to zbytečné. Je to dobře, nebo to není dobře. A teď tady Vím, že to vyžaduje velkou představivost, ale eh, když se podíváme na situaci zemí, které nedokáží respektovat kritéria pro schodek, další nebo jiné sankce by byly bývaly užitečnější, možná také procyklické, protože to se jim také vyčítá, že těm sankcím, že jsou příliš procyklické, ale možná jsme se dost nepodívali na možnost sankcí typu povinnost zvýšit daně, včetně DPH, i když nejsem velkou příznivkyní zvyšování DPH, protože to je sociálně nespravedlivé. A další argument 21. července, když se sešli šéfové z vlád a z Eh, států. Byl tady, mm, Řecko potřebovalo trochu vydechnout a tenkrát se navrhla eh, efektivnější, rychlejší mobilizace strukturálních fondů, větší, větší uvolnění těch strukturálních fondů, abychom pomohli zemi, která je ve slepé uličce. O tři měsíce později říkáme, že pro ty stejné země to prostě odřízneme. Tak to, to je něco, čemu nerozumím. A pak otázka zprávy věcí veřejných. Já si domnívám, že strukturální fondy to je opravdu velice užitečný nástroj pro Evropskou unii. A protože vlastně se celoživotně učím a snažím se, jak se věc, pochopit, jak věci se odehrávají v terénu, tak tady mám pocit, že tady zvoní oba zvony a že si dělám svoji vlastní představu o té věci. Všichni nadávají, že ty fondy se těžko uvolňují a potřebujeme kofinancování a tak dále, ale zároveň, když jsou lidi poctivější a jdou do konce a řeknou, že pokud jde o zprávu věcí veřejných, to je vlastně takové učení, které poslouží jako příklad a může se rozšířit a že to potvrdí evropskou excelenci tak, jak by měla fungovat. A já v té moderní pedagogice, myslím si, že vy to víte taky, jsem pochopila, že když dítě bijete, tak v určitém okamžiku se stane z něj autista, už vás neposlouchá. A když eh, používáte cukra beč, tak je to trochu lepší. A dokonce cukr je někdy lepší jako pedagogika než jenom ten beč. Tak si kladu otázku, že kdy, jestliže v té záležitosti cukrárních fondů neuvažujete více o pomoc při realizaci těch fondů, uvolňování administrativní pomoci a pak budeme v situaci win-win a nejenom v povinnosti eh, tohoto parlamentu, aby zmobilizoval veškeré síly a z vašeho návrhu eh, dostal ten prvek eh, pro vyjednávání. Tady hovořím příliš dlouho, ale málo kdy hovořím tak detailně v tomto výboru a musím také využít privilegia, že jsem předsedkyně. A poslední bod. Všichni víme, za jakých podmínek funguje tato, nebo byla zavedena tato makroekonomická podmíněnost do toho návrhu. Tři dny poté, co předseda Barroso přednesl zprávu o stavu Unie, e, velký obdiv masmedií a část e, posluchačů v sále a potom, eh, ale podmínka eh, z dohody členských států měla být eh, podmínka první a včetně hm, používání strukturálních fondů. Takže vidíte, pane generální řediteli, že tady můžeme vést velice bohatou diskuzi a vy už jste příliš hovořila, nebudete hovořit po druhé. Jenom 16 vteřin, jenom abych doplnila ty otázky, které kladete a určitě budete spokojená. Děkuji. Otázka zní, nebo se týká e, výhrady k výkonnosti. To je také pedagogická otázka. Nebojíte se, že si stanovíme nízké cíle na regionální úrovni, abychom dosáhli té výkonnostní rezervy, aby, že, e, protože je lepší e, dosáhnout něčeho, co je málo, než abychom opravdu si sahli na ty vysoké cíle. Máte slovo. Skoro se bojím, skoro se bojím po tom vašem vystoupení, že se nevyjádřím dost jasně, ale zkusím to. Především nemůžeme začít tím, že ESF je, že jsme na nule z ESF. Ne, ne, vždycky to funguje zrovna nejlépe, jak by mělo pro členské státy a pro regiony. Je tu vždycky samozřejmě dlouhé období, než se programy dají, jak se postaví na nohy, než se realizují a teď, jak ještě probíhá krize, když mluvíte s členskými státy, o jejich eh, prioritách. Oni řeknou, je to tak těžké. Máme programy, které běží, musíme, musí doběhnout. My se snažíme nějak pomáhat doprovázet členské státy tím, že tam jezdíme, klademe otázky, snažíme se dát určitý směr všemu, ale je jasný, že Část pracovní doby mých zaměstnanců je, spočívá v tom, že jezdí do regionu, mluví s lidmi na místě, snaží se je nasměrovat. Také co se týče finančního řízení. Eh, jiná část parlamentu zase hovoří o určitých limitech. 2%, máte-li realizovat všechny tyto programy, tak je to dost drastické pokud nebudeme věřit ex ante podmíněnosti v platbách, tak se věc přeruší a na mé úrovni to přerušení může trvat jenom 6 měsíců. Asi po 6 měsících nebude vyjasněno nic, no tak to bude všechno skutečně pozastaveno. Čili my musíme umožnit správná informace, aby proběhla. A my už máme podmíněnost, která tady je. Pokud nám nevěříte, tak pak to můžeme všechno zastavit. My na misi se můžeme zeptat, proč věci nefungují. My poskytneme určitou odbornost a účetní dvůr ostatně A tento uh, dvůr účetní samozřejmě tomu je jedno, že to je zablokované nebo že, že to vysí někde ve vzduchu. A já bych řekla, že ta makroekonomická podmíněnost tady není jenom eh, proto, aby to bylo na úkor konečného příjemce. Naopak, snaží se pomoci, abychom získali to, co je potřeba Paní předsedkyně říkala, zda není nějaká kontradikce mezi tím okamžitým jaksi postihem a tím charakterem makro, makroekonomické podmíněnosti. Pokud to bude v textu, nebude to automatické, k tomu potřeba rozhodnutí rady, abychom dospěli k další fázi, k další etapě. Čili je to určité, určité vyjednávací období. Já bych to nenazýval jenom sečerovským přístupem, ne, ne. Komise tento návrh předložila právě proto, aby, aby se dalo pracovat koherentně a logicky. Samozřejmě znevýhodnění nemají být ještě více znevýhodnění, mají být podpořeni proto, aby členské státy se mohly opět postavit na nohy ve všech členských státech Eh, jsme dali, máme k dispozici prostředky pro technickou pomoc. Někdy jsou členské státy příliš arrogantní či hrdé na to, aby využívali těchto prostředků. Máme však také země, kde naběhly takové podpůrné programy a 240 milionů jsme měli pro budování kapacit a nic se s těmi penízi neděje, penězi neděje a blížíme se rok konci roku 2011 programy jsou relevantní, mohou být využívány i pro budování kapacit, ale proto musí existovat také nejdříve přání členských států tyto prostředky využívat. A teď bych se chtěl ještě vrátit k tématům, která zde zazněla, abychom to nesoustředili všechno jenom na to jedno téma. Zjednodušení. Zásadním příkladem, jak lze harmonizaci dát do rovnítka se zjednodušením. V nejrůznějších nařízeních se totiž stejné téma formulovalo různým způsobem, což vedlo k různému výkladu v jednotlivých regionech. U regionálního fondu existovala jiná definice určitého aspektu než v sociálním fondu a teď jsme to všechno, co možná nejvíce zharmonizovali, což vede k tomu, že už nebude moci docházet k tolika rozdílným výkladům. Toto integrované plánování programů povede také k integrovaným přístupům v těch jednotlivých úřadech, abychom tady nepostupovali izolovaně, ale abychom skutečně integrovaně přistupovali i v jednotlivých regionech a státech. Označení sociální fond zůstane E, myslím si, že pan Vazilio tady navrhl říci Erasmus pro všechny, protože by to umožnilo snad nějaké zjednodušení. Máme tady Erasmus, Erasmus Mundus a co tam ještě bylo? No, taky to nemám všechno v hlavě. Celoživotní vzdělávání to je aspekt, který se e, táhne jak červená nit vlastně vším. A když organizujeme nařízení, abychom zabezpečili, že peníze, které jsou k dispozici, mohou být také optimálně využívány, aby se nedalo říci tato žádost nespadá po tento program, nýbrž pod jiný program. Potom otázka. Zda Evropský sociální fond se má také zaobírat zemědělskými otázkami? No, máme tady přece ten program potraviny pro nejchudší, kde Evropský soudní dvůr dospěl k určitému rozhodnutí. E, program byl využíván v členských státech a prospěl milionům lidí. Bez následného programu by mohlo dojít k tomu, že tito lidé už by nemohli být obslouženi. Eh, ideologická debata běží. Komise předložila návrh, že v rámci Evropského sociálního fondu by se dalo podpořit i toto jako vlastní, buď jako vlastní okénko nebo integrováno do sociálního fondu, to ještě není zcela vydiskutováno. My bychom také měli rádi rychlou reakci fondů na měnící se situaci na trhu práce. To by skutečně mělo být umožněno rychleji než v současné době a také proto jsme v kontaktu se členskými státy. Naše návrhy nestíží členským státům reagovat rychleji na měnící se požadavky trhu práce. Tato problematika je ve středobodu naší pozornosti. My chceme státům být nápomocní, ale členské státy nemají příliš velký zájem o naléhavé záležitosti. Je to prostě takový těžkopádný stroj, který se těžko pádně rozhýbává a pak prostě jak se těžkopádně v pohybu. Co se týče poskytování dávek, to je v rámci vnitrostátních programů, čili to není žádná podpora pro mezinárodní či evropské programy, programy, ale pro programy vnitrostátní. Rezervu je možno využít, jakmile členské státy eh, zastaví svůj vlastní program aby to mohlo spadat do určitého plánovacího období. A k tématu Financial engineering. Možná, že bych se k tomu mohl vrátit ve druhé části diskuse, protože se mi bylo dáno na srozuměnou, že bych měl hovořit také k tomu druhému tématu. Pak co k bezdomovcům? To je kategorie těch, který může sociální fond pomoci, je třeba najít propojení k zaměstnavatelnosti, ale co brání členskému státu v tom, aby vybudoval takový program? Můžeme využít také programu Progress, to je program pro přímý management, můžeme dělat experimenty, můžeme rozvinout metodiku. Členské státy mohou předložit programy pro tento sektor. A to též platí pro mládež a zaměstnanost, pro bezdomovce prostředky sociálního fondu mohou pro tyto oblasti být čerpány, již není, ale dvě třetina těchto prostředků vůbec nebyla vyčerpána. O sociální inovaci budeme hovořit později, tak nevím, co chcete. Mám tady dále hájit předlohu pro makroekonomickou kondicionalitu, anebo si přenecháme střelivo na další zasedání. Jak už jsem říkal, jo, říkala, je to otázka nebo metoda cukru a byče možná by byla lepší. Máme ještě až ovšem jeden bod na pořadu jednání. A já bych ráda, abychom mu věnovali ten správný čas, totiž abyste nám rychle představil ten nový program pro sociální změny a inovace. Možná, že to ostatně odpoví na otázku paní Deli už dopředu. Pane generální řediteli, máte znovu slovo. Možná víte, že v této chvíli existuje program Progress. To je poměrně malý nástroj, pokud se podíváme na velikost ESF, což je 76 miliard a tohle je nějakých 100 milionů. Je to vlastně program mikrofinancování, pod, podporovaný také tímto parlamentem, jak víte. A otázka je, co dělat do budoucna s tímto programem. Nejprve bylo rozhodnuto, že by tu mělo být jakasi pokračování programu Progress. My se domníváme, že je důležité podporovat sociální inovaci také prostřednictvím sociálního experimentu, experimentování. Otázka, jak to lze identifikovat, jak to lze mm, jak si, lépe určit. Samozřejmě, že to je otázka praxe v národních politikách, abychom skutečně věděli, že ta sociální inovace je založena na nějakých podkladech. A také chceme testovat nový vývoj, nový, nové kroky podle okolností v jednotlivých zemích. Ty jsou samozřejmě různé, pak jsou tu ty good practices a jsou tu různé výsledky eh, z různých míst. Čili my bychom takto chtěli inovovat eh, program, bude to tedy program pro sociální změny a inovace a myslíme si, že by se takto mohlo jmenovat. Je to tedy vzájemné vzdělávání, dialog, eh, sociální experimentace a tak dále a inovace tedy. Možná bychom měli lépe využívat eh, data a využívat té sociální experimentace, protože spousta nových věcí Eh, je taková intuitivní a není na to dost podkladů a důkazů, čili by to možná chtělo jiný způsob práce. A tento program bychom chtěli propojit také zase s těm, na ty hlavní směry Evropy 2020. Je to nutné ještě propojit. Bude to důležité pro to, co budeme dělat například eh, tady dostat těch 20 milionů lidí z chudoby. To samozřejmě nemůže být učiněno bez inovace a experimentace. To si myslím, že je jasný eh, začátek pro tohoto programu, že totiž se musí napojit na 2020. Jures to je další část, to je propojení mezi tedy službami zaměstnanosti, zaměstnávání v Evropě a snažíme se o transparentnosti, abychom zjistili, transparentnost, abychom zjistili, jaké nedostatky tam jsou, jaká prázdná místa a Můžete tam, tam také zapsat třeba volná místa a vy tam zase můžete vložit své, mm, svá, CV, svá životopisy, že to je takové nové, že to je transparentní. A my bychom rádi rozvinuli Jures takovým způsobem, abychom tam mm, skutečně vlastně prokřížili ty nezaměstnané s těmi volnými místy. Teď je třeba 2 miliony volných míst v Evropě, některá už jsou volná měsíce a je velmi těžké je vlastně obsadit, protože prostě tam nejsou třeba ty schopnosti, které by eh, ta místa požadují, tak není ještě tak eh, ta, ta pohyblivost a ta mobilita pracovní je velmi nízká většina praco, málo prac, tedy pracujících žije a pracuje v jiných státech, 2,6% pouze. Čili my bychom chtěli Jures rozvinout víc tímto směrem, aby to pomáhalo právě i pracujícím nejenom z hlediska té transparentnosti, ale užitečnosti. To samozřejmě bude vyžadovat velkou spolupráci eh, všech zaměstnavatelských služeb eh, v Evropě z hlediska ICT, aby skutečně všechny tyto faktory byly propojeny, čili nejenom by bylo ohlášeno, to není tak těžké, my jsme opravdu závislí na velmi vysokém stupni spolupráce v rozvoj, také s rozvojovými zeměmi. Myslím, že co se jura týče, tak to stačí. Pak se dostávám k mikrofinancování. To by mělo probíhat na to je, myslím, věc, které pod drobnohledem Evropského parlamentu. Má o to velký zájem, je to tedy na místě, je to věc, která se rozjíždí, ale pomalu, protože samozřejmě to vyžaduje také přípravu finančních institucí specializovaných na toto, které se musí jak si eh, usadit nebo musí se vytvořit a musí udělat svoji práci. A počet eh, států, které se o to zajímaví, mm, roste. A je to řešení konkrétních problémů. Samozřejmě může se to týkat eh, mladých lidí, kteří začínají s nějakým biznesem a získat úvěry čím dál obtížnější. Čili to mikrofinancování může hrát čím dál zásadnější roli. Větší rozpočet bychom chtěli věnovat na tuto část, když hovoříme tedy o zadluženosti a ESF také může být použit na řešení problému. Uh, může být použit na tento účel potřebujeme konkrétní eh, zadání a je to příklad finančního inženýrství. Je zapotřebí, aby pilotní projekty aplikovaly tuto metodologii, abychom postoupili ku předu. Snažíme se také objevit nové metody a obrátit se nedaleko více finančních ústavů. Ale Sociální fond by měl hrát tedy opravdu velice závažnou úlohu. To jsou ty základní momenty a teď eh, te, samostatná rozpočtová položka. Jsou to ty položky, které mají jako podklad samotnou smlouvu. Jsou tady tři pro sociální dialog, pro volný pohyb pracujících, koordinaci systému Eh, sociálního zabezpečení a analýza sociálních situací, stejně tak jako situací demografických, demografických a rodinných. A také je tam ještě rezerva pro eh, sociální dialog, který vede k volnému pohybu pracujících. Je to eh, dosti značná částka, která byla utrácena v průběhu let. Především výměny mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, to financujeme my, a je tady také provedena expertíza, je tady pozorovná expertíza v tomto projektu. Takže tady jsme zanesli čísla do těchto rozpočtových položek. To je vše, co jsem chtěl říci o centralizovaném systému. Děkuji mnohokrát za vaše informace. V prvním okamžiku se to docela dobře poslouchá, že máme mít program, který se bude zaobírat sociálními změnami, ale domnívám se, že bychom přitom měli dávat pozor na to, abychom na základě slučování jednotlivých programů <clears throat> nestráceli kvalitu jednotlivých programů, protože podle mého názoru to jsou tři nesmírně důležité programy a každý z nich má své vlastní opodstatnění a své vlastní svou vlastní specifičnost. Proto moje otázka. Jakou přidanou hodnotu vidíte v tom novém čtvrtém sloupci, kromě inovace a experimentů, protože ve vašich popisech ve vašich informacích jsem neslyšela žádnou změnu eh, vůči těm stávajícím programům. A pak mám ještě jednu otázku. Hovořil jste o Euresu. Já vím, že určité porady, eh, které pořádal EURES, byly velice ceněny pracovníky v mém regionu, nevím, jak je to v jiných regionech. Eh, Toto poradenství má jít k tíži toho matchingu, to znamená, má to být na základě matchingu potom sníženo, protože já si myslím, že to je velice hodnotné. A teď vám ráda připomenu ještě svou předchozí otázku k Financial Instruments Myslím si, že tady je dobrá příležitost, abyste mi vysvětlil rozdíl k systému mikrofinancování a možná, že byste mohl přesně popsat, co chápete pod těmi klíčovými body ESF. Pan Bulo pak paní Mora. No, j'avais pas... jasně. Já zase nemám tak nic, co bych řekl. Já jsem nový zpravodaj, ale já jsem chtěl především vyslechnout, co si myslí komise. A, ale momentálně nedokážu odhadnout podle toho, co eh, komise řekla, jaká je tedy přidaná hodnota tady tohoto programu, protože to jsou vlastně Eh, hlavní osy programu Evropského parlamentu v mnoha směrnicích, které už existují, takže eh, přidávat eh, rozpočtové položky, abychom zlepšili transparentnost nebo uskutečnitelnost nebo i práci v terénu každého z těchto organismů. Proč ne? Ale momentálně bych rád vyslechl konkrétní návrh ze strany komise, pokud jde o inovaci díky těmto nástrojům. To by mě bývalo zajímalo a rád bych na to navázal, ale teď si myslím, že musíme vyčkat, aby ty návrhy přišly, a nebo bychom je měli předložit my sami. Já momentálně vyčkávám paní Moda, Mora a pak paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně mezi inovačními eh, sociálními nástroji, ale alespoň v těch projektech sociální inovace, existuje návrh se skupi, s, chrom, spojování pracujících, což může být, eh, mít eh, relevantní v určitých oblastech a vyřešit nezaměstnanost a přinést určitou službu malým podnikům, rozptýleným. Máte v úmyslu Tedy, když se podívám na ta očekávání, o kterých hovoří pan Bulan před chvílí, chcete opravdu podpořit ty opravdické inovace, paní Deli? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda věděla, jaké bude místo nevládních organizací v tomto programu. To je moje otázka. Když se dívám na ty dokumenty, jsou tam věci, které v podstatě nechápu je tam napsáno, eh, ten pokrok je otevřen všem eh, veřejným subjektům a je tam seznam lidí, včetně médií. Proč nechápu, proč, nechápu, proč by mass media v tom měla vůbec figurovat? Nejsou národní nevládní organizace, pak říkáte experti v oblasti vyhodnocení a analýzy dopadu. To vůbec nechápu, co to má znamenat. Kdybyste mi mohl vysvětlit, co rozumíte pod orgán veřejnými a soukromými orgány, subjekty a institucemi. Já totiž, to je první věc, tedy je to trochu odborné, ale prosím, a můžete nám vyjasnit eh, kodex financování. Vidím, že to je maximálně 15 to spolufinancování. A dále rád bych, ráda bych věděla, jak jste zjednodušili eh, ta vyhodnocování. Jsou zde ještě nějaké další dotazy? Pan Tomas. No, děkuji mnohokrát. Chtěl jsem jenom vědět, vy jste napsal eh, Joint Management Within IEF, znamená to tedy, jakým způsobem má ta spolupráce vypadat. Já jsem se podíval na určité mm, programy, které byly mikrofinancovány a přesvědčil jsem se o úspěchu. Někdy se říká ale, že základ je příliš malý. To znamená také, zatím tady bylo nazbíráno příliš málo zkušeností, do jaké míry Eh, tady existuje konfliktní situace, nebo je to spíše integrující funkce, kterou tady můžeme mít prostřednictvím IF? To by mě nesmírně zajímalo. Well, some of the, the questions are rather, uh... Takže vrátím se k těm otázkám. Nejprve bych rád zdůraznil, My nechceme někoho šokovat. Využíváme toho, co již máme a odráží ten návrh to, co už máme s novými prvky, s novou příchutí do budoucna. To je první věc. Druhá, jaká je hodnota té kombinace? Při přípravě těch opatření jsme dostali instrukci eh, zjednodušit a maximálně zjednodušovat a harmonizovat. Jsou tu různé prvky, které byly převzaty ve stejném, ve stejné právní úpravě a je to, je to vlastně na úkor té, toho zjednodušení. To, co se zjednodušit mělo, se, zjednodušit, se to, co mělo sjednotit, se sjednotilo. A samozřejmě eh, některé momenty už figurují v některém právní úpravě s celou řadou složek. V řadě případů jsme vlastně experimentovali. Taková ta první fáze my jsme rozvinuli tuto síť a cíl je momentálně omezen. A teď eh, tam explicitně k tomu ještě doplňujeme některé věci. To znamená, že že připravujeme systém s, odpo- s aktuálními e, korespondencemi. Vyžaduje to peníze, vyžaduje to e, finance a u, určité služby ze strany členských států a může to nás přinést výsledky vytvořením nových pracovních příležitostí v regionech, ve státech. 2,6 evropských pracujících žijí v jiné zemi. Je tady dvě, jsou tady dva miliony prázdných míst v Evropě, takže musíme ta místa obsadit, aby se na ně dostali nezaměstnaní. A snažíme se přebrat všechny potíže, které existují. Eh, kulturní odlišnosti, jazykové problémy a že zažíváme určité obavy, když máme se přestěhovat do jiné země, tak to vše musíme explicitně zpracovat, aby se věci zkonkrétnily. To byla tedy eh, eh, function correspondence, matching function ta, to má být tedy experiment, to má být experiment v oblasti přidané rozpočtové položky. My jsme vypracovali metodologii. To see if your methodology still links in. Po každé musíme zjistit, jestli metodologie po každé odpovídá skutečnosti. Ale metodologie může být užita již ve větším měřítku z valné části, takže můžeme použít eh, eh, peníze z Evropského sociálního fondu, abychom vytvořili systém mikrofinancí na místní a národní úrovni a abychom vytvořili fondy, opakované fondy, aby peníze se ne, ne, vyplýtvaly jeden rok a pak by nebyly ztraceny, čili Jinak ta částka zůstane omezená, můžeme ji navyšovat, abychom dělali nové věci, abychom se uspůsobili, přizpůsobili změnám, které probíhají ve společnosti. Proto musí probíhat sociální inovace a je tady mnoho věcí, kde můžeme experimentovat v tomto kontextu. A já si nepřeji tedy nyní jít do detailu. pro eh, mnohé, v mnohých eh, případech toho, té výzvy k předkládání eh, návrhů určitě bude mnoho těch, kteří z toho něco budou mít. Viděli jste dlouhý seznam věcí, které můžeme zrealizovat, které nejsme schopni realizovat detailně. Já jsem si to ani nedokázal všechno poznamenat, ale v žádném případě nezapomeneme na nevládní organizace. Ty budou nadále e, součástí e, toho řízení e, vyzývajícího k předkládání návrhu. Je to především sociální experiment, nechtějte po mně, abych přesně identifikoval, co experimentujeme, to by chci vyslech, vyslech to, bychom, to se museli vyslechnout i členské státy, ale teď to je hlavní cíl té zprávy 2020, ale měli bychom to aplikovat na národní úrovni a různým způsobem samozřejmě. Já si myslím, že pokud jde o hodnocení, je potřeba skutečně eh, věnovat tomu pozornost a tím se dostávám zpátky k odvětvím. Ono je tu vlastně nedostatek ve využívání těch hodnocení, vlastně přenášení těch výsledků do, do různých politik a některé ta, některá ta hodnocení jsou spíš taková ezoterická. A my potřebujeme, abychom skutečně obhájili naše stanoviska nebo naše názory více čísel, více podkladů, více důkazů. To je to, co chceme také dělat a v tomto smyslu musíme tu, to hodnocení profesionalizovat a používat hlavně ty, ty, to, ty podklady, když tedy je máme. To je to, co tím myslíme. Musím se vrátit k otázce, vaší otázce 15 Nevím, co jste přesně myslela tou otázkou, takže to asi dořešíme na bilaterálním základě. Myslím, že to je vše. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. Oproti zvyklostem jsou tu ještě tři osoby, které ještě navíc požádali o, o, o, o slovo. To jsem snad v životě nezažila, to je praxe, kterou neznám zbývá nám pět minut a nechci nikoho frustrovat, tak eh, bych byla bývala radši, kdyby se zapsali včas prostě. Takže dám slovo minutu paní Kronc, potom paní Sipel a panu Bulonovi, ten už měl slovo, to je tři minuty a vy budete mít dvě. Děkuji. Já jsem nežádala o, slav, o slovo předtím, ale chtěla jsem komentovat věc. Mm, to jste říkala, že to vlastně nic nenutí eh, členy používat ESF pro ty či jiné účely, třeba pro mikrofinancování a tak dále, ale chybí tady vlastně určitý závazek na úrovni členských států. Proto se ptám, jak chceme ovlivnit členské státy, aby používali fondy. Kdo zaručí, že budou že to půjde skutečně k těm lidem, kteří žijí v chudobě, tedy kteří to opravdu potřebují. Nikdy na to odpověď nedostanu. Děkuji. No, lituji, že jsem se neho, ne, přihlásila dříve ke slovu. Doufala jsem, že dostanu několik odpovědí, ale musím říct, že jsem čím dál tím zmatenější, čím déle naslouchám této debatě a vůbec mi není jasné, co je vlastně cílem, co se má dosáhnout tímto programem. Někteří se ptají, jaký je rozdíl mezi nově představenými programy a mikrofinancováním, protože to mi vůbec není jasné. Já sama mám jednu konkrétní otázku, protože jste právě hovořil o tom, že v Evropě existuje 2 miliony prázdných pracovních míst, které má obsadit EURES nebo pomoci EURES. Co pak to je jádro pudla? My máme v Německu 2,7 milionu nezaměstnaných a vy tady hovoříte o tom, že v Evropě se musíme soustředit na obsazení 2 milionů volných pracovních příležitostí v Evropě. A to bych tady ráda věděla, co to je za pracovní příležitosti pro akademiky, eh, pro autovýrobce, jsou to místa na plný úvazek, na částečný úvazek, co to je, protože co rozhodně nechci, i když dávám zelenou mobilitě, abychom tady prostě vybudovali putovní pracovní příležitosti, které by znamenaly, že zaměstnanci budou muset každé dva roky změnit svůj život a místo svého pobytu. To je, není nic, co si představuji pod sociální Evropou. Já se dovolíte se vrátím k inovaci. Ono to na výboru až tak není prý obvykle, že se vracíme k tématu, totiž pro mě je to také pořád nejasné. Ten název sociální změna inovace, já nevím, kde je inovace a kde je ta změna. Vy hovoříte na jedné straně o, o, o změně, o vyhodnocení systému, který už existuje, studie dopadů, a studie proveditelnosti těch stávajících eh, norem nebo ustanovení, mně se zdá, že v kontextu krize, kterou máme dnes, pokud chcete hovořit o inovaci a sociální změně, tak by to bylo spíš eh, směrem ke sociální konvergenci států Unie. Na to by se měla zaměřit naše úvaha ta, ten nedostatek harmonizace se mi zdá být brzdou jednotnému trhu. Protože na to, k čemu přispívá SF, abych navázal na to, co tady bylo řečeno, to by mělo být makroekonomie. Pane generální řediteli, poslední slovo. Tak co, marketing to bude, to, co děláte? Je to nutnost, paní předsedkyně, to udělat, ale já zkusím odpovědět na otázky. Co děláte, abyste eh, zvýšili za, zaangažovanost státu? Máme tady určité cíle eh, pro Evropu 2020. Dáváme členským státům specifické, eh, specifická doporučení, jezdíme na místo, jezdíme do regionu, snažíme se je nasměrovat, snažíme se jim pomoct propojit věci. A to není věc jednoho roku už bylo mnoho, mnoho misí a zejména je tu sedm, snažíme se tedy členským státu pomoci utratit také něco, využít to. Tady členské státy použi, využívají třeba ta 3% za období a je tu obrovské množství misí, kde se snažíme zjistit, jaké jsou schopnosti třeba stavebnictví a tak dále. Čili my se snažíme dát určité, určitou pomoc, určitou orientaci členským státům. To je naše každodenní práce. Byl bych velmi šťastný, kdybych vám to mohl popsat velmi podrobně, ale je tu spousta, spousta věcí. Obecná politika, jde to až po každodenní výpomoc. Důležité je, jestli poslouchají je důležité mít k dispozici na, na centrální úrovni trochu peněz, které umožní vyzkoušet nové metody, vyzkoušet něco, co ještě neexistuje. Když třeba dva, tři členské státy se sejdou, aby udělali jednu věc společně, zavést evropskou mobilitu, to se musí provést na úrovni EU, ne členských států. My máme tuto aspiraci. Zatím některé věci nebyly dokončeny, takže jsme to začali jako takové zárodečnou věc a teď chceme ještě něco přidat. Potřebujeme to, abychom něčeho, abychom pokročili dál v oblasti pracovního trhu v Evropě. Nechci zacházet eh, do podrobností tady. Já budu rád, když vám poskytnu počet osob a podobně. Vím, že se všichni zajímáte o to, nebo státy se zajímají o nástup lidí s kompetence, s určitými schopnostmi v Německu jsou volná místa, která ne, nemohou být zaplněna, protože nejsou kompetentní lidé, nemají ty znalosti. I'm not inventing it. Uh, it's coming from the member states. Takže taková je situace, aspoň tak to říkají členské státy. A chceme na úrovni členských států skutečně mít nějaké pořadí nebo seznam kompetencí, potřebných znalostí, určitou klasifikaci těch znalostí a potřeb, eh, pracovních potřeb. To je konečně ten, na, ten cíl nástroje, mít něco na celoevropské úrovni, abychom mohli ty inovace, ty, ty experimenty, všechno to, co vyžaduje pomoc Evropy, spustit. Nikdo to za nás neudělá. I cannot give a concrete definition of what exactly we are going to do in social innovation because that will change from Čili to je to, co nazýváme sociální inovací. Takže v podstatě je to výzva k předkládání pilotních projektů, jak to tak já chápu. Warum nicht? Dobře, proč ne? Děkuji mnohokrát, uvidíme se zítra ráno, nashledanou.